So, liebe Kolleginnen Kollegen. Milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové, odbyla devátá hodina. A to znamená, že bychom měli začít. První bod našeho dnešního programu je bod číslo 11. Konkrétně se jedná o zprávu o reciprocitě u veře, veřejných zakázek, konkrétně je to IPI, nástroj pro mezinárodní veřejné zakázky. Je to nástroj, kterým se zabýváme již delší dobu. První návrh Evropské komise je z ledna roku 2014. My jsme počátkem legislativního období nominovali pana zpravodaje. Stal se jim pan Kaspary. A následně jsme tedy začali sepisovat zprávu na toto téma. Byli jsme ochotni o tom s radou vyjednávat. Podej, podobně jako u modernizace systému na ochranu od obchodu, rada tři, tři roky vyjednávala a zatím se jí nepodařilo s parlamentem získat vhodný mandát pro vyjednávání. Kvůli této blokádě v radě jsme od komise obdrželi celou řadu pozměněných návrhů. To znamená, že se chceme zabývat právě tímto pozměněným návrhem komise a zabývat se jim dokonce musíme, protože se zdá, že jinak tu blokádu v radě neprolomíme. Otázka zní, jak to tedy má být s tou reciprocitou u veřejných zakázek. To téma se objevilo v souvislosti s možným prověřováním investic. Ministři hospodářství napsali komisi dopis a snažili se jí tady na tento problém upozornit. To znamená, že tato otázka se objevila v tomto kontextu. My jsme se zamýšleli nad tím, jestli tedy budeme zahajovat nové řízení a jestli naopak tedy zahájíme řízení nové. Dospěli jsme tedy k tomu, že, možností, že lepší možností eh, bude ta druhá varianta, výbor IMCO, je tedy asociován podle eh, pravidla 54 a v tuto chvíli jde o to, abychom my ještě jednou modernizovali naši pozici na základě změněných návrhů nebo na základě těch změn, které předložila komise a pan zpravodaj tu je, to znamená, že mu předávám slovo. Děkuji, pane předsedo březnu roku 2012 Evropská komise zveřejnila původní legislativní návrh týkající se veřejných zakázek. Jde o e, přístup e, třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a pod, postupy podporující jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí. Hlavní myšlenkou bylo to, abychom tedy neměli nástroj, který uzavře naše trhy, ale abychom tedy naopak přiměli třetí země k tomu, aby otevřeli svoje trhy Eh, v plena, eh, v, na plenárním zasedání jsme eh, v lednu roku 2014 přijali 85 usnesení, nicméně se nám nepodařilo přijmout legislativní usnesení a ukončit první čtení. Evropský parlament se tak snažil překlenat, překlenout propast mezi těmi, kdo byli pro a těmi, kdo byli proti. V říjnu 2000 14 eh, jsme se tedy snažili zavést revizní doložku, to znamená, že ten nástroj po pěti letech bude vyhodnocen v tom smyslu, jestli tady pomáhá k tomu, aby se otevíraly trhy, anebo jestli naopak vede k protekcionismu na evropském trhu, pokud jde o veřejné zakázky. Druhá věc, eh, rozvojové země tedy byly z tohoto vyňaty. A třetí bod byl eh, tedy lepší propojení mezi decentralizovaným a centralizovaným pilířem tohoto systému, to znamená, že ta opatření mohou být přijata pouze tehdy, pokud komise zahájila vyšetřování těch restriktivních opatření a kromě toho šlo eh, tedy o další analýzu vnitřního trhu a veřejných zakázek. Kromě toho se nám tedy nepodařilo najít datum pro setkání všech tří institucí. Nicméně následně po dvou letém váku v lednu roku 2016 eh, přijala komise eh, pozměněný návrh a únoru tohoto roku koordinátoři INTA rozhodli, že se tady toto téma vrátí na pořad jednání jednoho z nadcházejících zasedání s tím, že se budeme snažit modernizovat mandát pro vyjednávání a zabývat se dalšími eh, pozměňovacími návrhy, protože ten revidovaný návrh obsahuje důležité změny. Během minulých let nikdy nenastalo to, že bez jakýchkoliv třístranných jednání bez jakéhokoliv setkání mezi komisí a radou by komise zkrátka pouze předložila revizovaný návrh na stůl. Upřímně řečeno musím říci, že je tu ještě jedna zvláštní věc a sice komise tady převzala některé na, naše návrhy z prvního čtení, ale naopak tu bylo mnoho jiných, které zkrátka ignorovala. To znamená, že ten pozměněný návrh na jedné straně přináší zlepšení v klíčových otázkách, ať už je to tedy eh, vyškrtnutí toho decentralizovaného pilíře, protože i parlament se obává, že by to mohlo vést k fragmentarizaci vnitřního trhu, ale zároveň tedy přijala eh, hlavní požadavky Evropského parlamentu. Kromě toho je tu nový prvek, eh, který vyžaduje tedy kontrolu ze strany parlamentu a výboru INTA. My to tedy chceme srovnat s pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu a e, chceme tedy případně ty nové prvky návrhu revidovat, proto jsme tedy připravili tento pracovní dokument. E, jsou tam tři sloupce. V prvním sloupci jsou změny revidovaného návrhu a jejich srovnání se starým návrhem. V druhém sloupci jsou pozměňovací návrhu, návrhy parlamentu a otázky, který, které tedy eh, byly přijaty v roce 2014. A já bych tedy eh, navrhoval, abychom tedy mohli se držet toho postoje, který byl přijat na plenárce. Nevím, proč bychom ho tedy měli měnit, proč bychom se měli odchylovat od toho postoje, který jsme přijali na plenárce. Kromě toho jsou tu úplně nové prvky, které z části uh, zohledňují pozici parlamentu, z části ne. Jak jsem řekl, je to především jedna nová věc. Hlavní změnou je to, že se tu počítá pouze s přizpůsobením ceny. To znamená, že už se nepočítá s tím, že by byly trhy úplně zavřeny. To, eh, ta změna ceny by neovlivnila definitivní cenu zakázky, ale pouze způsob vyhodnocení. To znamená, že jinými slovy by Evropská unie nebyla uzavřena eh, zájemcům z třetích zemí. Chceme tedy zachovat rovné zacházení ve veřejných zakázkách a proto to opatření přizpůsobení ceny už eh, nesleduje ten původní cíl. Podle mě je to e, taková, an, takové antidopingové opatření a ten původní návrh byl trochu jiný. Druhá věc. Členské státy mohou navrhnout, které subjekty budou tato opatření provádět. To znamená, že členské státy mohou dodat seznam. Podle mého názoru je to poměrně zvláštní vzhledem k vnitřnímu trhu, pokud by členské státy stanovily různou úroveň protekcionismu. Podle mě by to tedy byl další krok k protekcionismu a proto tedy navrhuji to, aby byly vyloučeny pouze obce, které nemají ani 100 tisíc obyvatel. Možná, že správní náklady by tedy v takovýchto eh, obcích byly příliš vysoké a ani nemají kapacity na to, aby to zvládly. Kromě toho eh, byly zohledněny některé žádosti parlamentu, například z toho byly vyloučeny nejméně rozvinuté země a také malé a střední podniky. A za třetí, revidovaný návrh stále ignoruje některé z našich požadavků. Za prvé to, že chceme zohlednit i ekologické, sociální a pracovně právní otázky v rámci reciprocity, a nebo jsme chtěli revizní doložku Eh, která tedy by při, měl, přispěla k tomu, že po nějaké době zhodnotíme, jestli to přispívá k otevírání trhu, nebo jestli je to pouze protekcionistický nástroj. Kromě toho jsme navrhli, aby se uplatnění těchto opatření e, omezilo pouze na pět let. To by tedy upla- odpovídalo nařízení o e, nástrojích na e, obranu obchodu. Další požadavek, který nebyl dostatečně zohledněn, je eh, zkrácení lhuty pro, eh, pro vyšetření. Komise se k této naší žádosti postavila velmi nelaskavě. My jsme tedy žádali, aby to bylo zkráceno na tři měsíce, s tím, že by to bylo možno prodloužit o měsíc. Nicméně komise zkrátila to období z 9 na 8 měsíců, ale zároveň e, zvýšila možné prodloužení ze 3 na 4 měsíce. To znamená, že e, možná se mýlím, ale 9 plus 3 je to samé jako 8 plus 4, to znamená, že komise v podstatě e, tady tu lhutu neskrátila. Všechny tyto pozměňovací návrhy parlamentu by měly být do zprávy znovu začleněny spody, spole, nebo a kromě toho také ta, ty pozměňovací návrhy, které jsou uh, zmíněny uh, v předchozím dokumentu, pr pracovním dokumentu. Chtěl jsem poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na uh, vypracování toho pracovního dokumentu, včetně tedy sekretariátu, mé, mé osobní asistentky a Velmi se těším na vaše komentáře, na vaše výhrady, tak abychom tuto velmi zajímavou otázku dokázali dokončit. Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům za SND. Nejprve Ima. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi abych nejprve poděkovala a poblahopřála panu Kasparimu za to, že byl jmenován eh, vedoucím německé delegace za EPP, takže opravdu mu srdečně blahopřeji. Evropa musí zavést obchodní politiku založenou na reciprocitě a na určitých pravidlech, která budou vyvážená. Tento legislativní návrh komise se snaží tohoto cíle dosáhnout, pokud se týká veřejných zakázek, kde tedy zlepšuje vyjednávací pozici. Veřejné zakázky jsou otevřeny 80% zahraniční konkurenci našim sociálním, obchodním a naši obchodní a sociální partneři představují 20%. Mnoho našich obchodních partnerů má určité preference pro národní subjekty a nebo pro malé a střední podniky, například eh, nebo preferenční trhy, které jsou stanoveny zákonem v Brazílii národní preference na regionální bázi v Austrálii a tak dále. Tyto texty ale bohužel vylučují podniky Evropské unie, které se nemohou účastnit těchto veřejných zakázek. My, socialisté, se věříme v otevření eh, veřejných zakázek a Evropská unie nesmí být naivní nebo ta nejnaivnější na mezinárodní scéně. Není to otázka protekcionalismu, ale spíše uplatňování principu reciprocity. A protože zde chybí tyto principy reciprocity, tak si myslím, že je potřeba přijmout opatření. Skutečně s tímto nástrojem, který komise navrhuje, tak potřebujeme určitý odrazující nástroj v obchodních jednáních, tak abychom zabránili tomu, aby třetí země byly zvýhodňovány. Je potřeba, aby vyvíjeli tlak na to, aby se zásadním způsobem otevřely smlouvy a veřejné zakázky třetích zemí. Musí tedy současně, když zde tedy není tato reciprocita, tak je potřeba proti tomu bojovat. Panu Kaspary odvedl skutečně pozoruhodnou práci. Je tam ta tabulka se třemi sloupci, která je opravdu velice didaktická, užitečná a je velmi vypovídající. Poskytuje nám dobré vysvětlení. Budete moci počítat s naší aktivní účastí, s naší spoluprácí a pokusíme se eh, skutečně do, eh, dojít eh, k výsledku, který bude reálný a efektivní. Souhlasím s vaší kritikou. Parlament vyjadřuje své stanovisko k novému návrhu komise, ale nebyl veden žádný dialog k tomu, abychom se pokusili uh, abychom mohli hovořit o tomto zapojení a o informovanosti. A moje frakce, socialisté, stále neví, jaká je ta nejlepší cesta, abychom dosáhli cílu, o které nám jde zavřít evropský trh, hm, veřejné zakázky když tedy v těch případech, kdy tedy chybí tato reciprocita, to vlastně bylo uvedeno v původním návrhu komise, a nebo uspůsobit ceny jak uvádí nyní komise ve svém návrhu. Ať tomu bude jakkoliv, tak musíme mít nástroj pro skutečnou reciprocitu, který nám umožní dosáhnout kýžených cílů. Tento návrh komise musí být ještě hlouběji zanalizován. Musíme se podívat, jaké jsou všechny jeho výhody, aniž bychom samozřejmě zapomínali na ty nevýhody, na ty, silné, na ty slabé stránky a jak můžeme ještě upravit tento nástroj. Mám pochybnosti, pokud jde o schopnost toho odrazujícího účinku v jednáních, který by mohl být skutečně uplatňován. My potřebujeme takový nástroj, který bude rychlý, bude snadno uplatnitelný, nebude zabraňovat dobrému a náležitému e, provádění veřejných zakázek. Zejména ta zátěž nesmí padat na orgány a na podniky. Tady zcela souhlasím s tím, co jste řekl. Například Některé z našich požadavků ale byly opominuty, nebyly zapracovány, ale je zásadní je, aby to nařízení si kladlo vyšší cíle, aby bylo ambicioznější, pokud chceme skutečně zachovat cíle udržitelného cíle, dodržovat práva pracujících a práva spotřebitelů. Komise v tomto návrhu nařízení bohužel se nezmiňuje o udržitelném rozvoji eh, podniků v třetích zemích, které se účastní veřejných zakázek Evropské unie které by přesto měly dodržovat ustanovení naší směrnice o veřejných zakázkách. A nedodržování těchto ustanovení je určitě eh, záležitost, která souvisí s nedostatkem reciprocity. Jsme přesvědčeni o tom, že před tím, než by se uzavřely veřejné zakázky, tak potřebujeme ambiciózní, efektivní, odrazující nástroj, a doufám, že se nám podaří tohoto řešení dosáhnout a doufám, že po druhé se to už podaří. Děkuji. A za Alde zde nikdo není. Nyní Helmut za GUE. Ano, včera a dnes se nám podařilo postupovat rychle, protože jiné frakce nedodržují tento čas poslední. Chtěl bych se pozastavit a připojit k připomínkách kolegyně a také bych chtěl poděkovat zpravodaji za tento předložený pracovní dokument který schrnuje velmi dobře tu situaci. Na začátku bych chtěl položit otázku, která nás, nám leží na srdci. Bude to pracováno pouze v té změněné, nebo budeme se zabývat tím pozměněným návrhem komise, to, tím obdobím, v tom období od roku 2012 až 2014, to si myslím, že bychom se měli o tom rozhodnout, protože zde máme zaměstnanost, pracovní místa, udržitelnost. To jsou všechno ty aspekty, které musí být, tedy se trošku vzdává americký prezident, ale jakým způsobem se k tomuto postavit například, když se bude jednat s americkými, kde tedy budou ty benchmarky, tak aby ta reciprocita zahrnovala evropský jednotný trh. Toto je otázka, o které musíme ještě pouvažovat. Zda tedy to obecně zapracujeme do toho návrhu. Druhá zásadní připomínka. Domnívám se, že všude tam, kde jsou teď určité určitá nová verze ze strany komise, ať už je to zlepšení nebo určité zužení nebo rozšíření, ty změny, které byly provedeny, tak bychom měli jednat eh, mnohostraně. To znamená v rámci těch eh, všeobecné dohody VTO. By tam, kde se například je eh, Writing Plus, kde také se zohledňují určité bilaterální dohody regulující trh co musí být zapracováno do specifikací pro zadávací podmínky. Toto jsou otázky, o kterých bychom měli ještě, ještě diskutovat. Já bych byl proto širší, mm, proto širší oblast, oblast působnosti. Tady jsou zde určité úvahy nastíněny v tom pracovních dokumentu, tam, kde ten nový návrh komise je zlepšením, kde tedy komise zapracovává nějaké nové záležitosti jakým způsobem tady tam opatření pro uspůsobování cen by měla skutečně v reálu fungovat. Myslím si, že to bychom měli ještě vyslechnout od komise, protože to mi z toho zcela nevyplývá. A potom také ty body, které jsou zde výjmenovány, tam, kde ta stávající stanoviska parlamentu byla nebo nebyla zapracována, ale byla zcela ignorována také. Proč tedy? Proč komise ignorovala tyto návrhy? Protože se o tom vedly poměrně intenzivní debaty. A zde bych také rád od komise slyšel, proč ignorovala některé z těchto našich návrhů. Ale poda- myslím si, že s velkým nasazením se nám podaří nakonec eh, zpracovat dobrou zprávu. Předseda, děkuji. A za zelené Janik Šado. Děkuji, Danieli, za tuto zprávu. Já si myslím, že debata o reciprocitě se vyvinula, změnila od té doby, kdy jsme hlasovali. Změnila se a vyvíjela se tak včetně v rámci frakce EPP, protože určitým způsobem zmínit strategické investice zahraničních subjektů v Evropě tak to znamená také zmínit se o strat- zahraničních strategických informacích, eh, investicích v Evropě, o jejich schopnosti být zde zastoupeny a jakýkoliv, tak aby jakýkoliv subjekt se mohl tedy účastnit veřejných eh, zakázek. Stejně tak ta rozprava o reciprocitě se také vyvíjela v jednotlivých zemích. Ve Francii nový zvolený prezident dokonce zpracoval by European Act, slibuje určitou kampaň, která se povede. Máme zde francouzský výraz, který říká, že sliby zavazují jen ty, které, kteří v ně věří, ale můžeme si také říci, že je to skutečně seriózní bod k, k evropské debatě v rámci této strategie, kterou zde kolektivně rozvíjíme, ať už je to v rámci historie eh, nástrojů eh, obchodní obrany nebo jednotného trhu. Možná se snažíme být alespoň méně naivní, anebo začít určitým způsobem zmírňovat evropský přístup, který spočíval v tom, že říkáme automatické otevírání veřejných zakázek zejména, i když jsme jediní na světě, kteří to dělají, je pouze pozitivní. A myslím si, že Experty, které jsme zde minule vyslechli, kteří zpracovávali tu studii, tak otázka otevřenosti práva a skutečné otevřenosti veřejných zakázek je otázka, která nás vyzývá k opatrnosti. Takže zdá se mi, že pokud jde o tuto zprávu, tak budeme určitě diskutovat, zda máme ještě více otevřít tyto zakázky a ta úvaha Evropského parlamentu půjde tímto směrem, zda tam zapracovat tuto dimenzi. Mně se líbí například ten způsob, jakým výbor IMCO zapracovali tu otázku reciprocity rámcových úmluv VTO, stejně jako dohod o životním prostředí. Pokud se nemýlím, tak Bente, ty si minule zapracoval otázku dohod VTO, kdy, když se účastní tyto subjekty eh, evropských eh, eh, zakázek, tak by se to mohlo stát právě tady tímto prvkem reciprocity. A pokud to zapracujeme do té debaty, stejně tak jako do ostatních zpráv, otáze, otázku těchto mnohostraných dohod o životních prostř, životním prostředí, tak to se mi zdá důležitá věc, která by mohla vést Evropskou komisi k tomu v rámci Světové obchodní organizace, tak aby tam nebyly v rámci subjektu řešícího spory nějaké konflikty, například o osobním obsahu. Já vím, že například ve Francii, co se týká biozemědělství, ekofarem, tak můžeme zde například mít určité výjimky související s cíly v oblasti životního prostředí. Takže pokud jde o nás, tak jsme velmi rádi, že budeme moci přispívat k této zprávě, konstruktivně na ní spolupracovat. Doufáme, že se podaří ještě trošku více otevřít tu skříňku, kterou si už pootevřel, tak abychom zohlednili ty body, o kterých nyní diskutujeme, včetně našeho výboru. Děkuji a nyní dávám slovo komisi Fernando de Picnic z DG Trade. Thank, <clears throat> thank you. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaj a stínovým zpravodajům za jejich poznámky. Především bych chtěla říct, že my vítáme tu celkovou podporu Vítáme skutečnost, že jste proto, abychom otevírali trhy, protože cíl návrhu se nezměnil. Cílem není zavírat trhy, naopak je otevřít. O návrhu se teď diskutuje ve změněné situaci. Situace se změnila v několika ohledech. Členské státy jsou si více vědomy že je potřeba zajistit spravedlivější rovné podmínky ve vztahu ke třetím zemím. Závěry Evropské rady vyzývaly k znovu otevření debaty. Viděli jsme dopis tří členských států Itálie, Francie a Německa, které vyzývají k co nejdřívější dohodě o nějakém nástroji. A viděli jsme, že v prostředí třetích zemí se znovu objevují ochranářská opatření, například prezident Trump nařídil zpřísnění těchto opatření. Některé členské státy se snaží e, zavádět nová opatření ve vztahu k Spojeným státům. Plánují se také nové projekty infrastruktury, kde zřejmě budou panamerická ustanovení. V rámci jednání o přistoupení Číny k VTO jednáme také o domácí politice, týká se to také Austrálie. Takže je to nová situace a ta vyžaduje, aby byla Evropská unie připravená reagovat. Nemůžeme prostě pozorovat, jak ostatní uzavírají své trhy. Musíme s nimi vyjednávat. Oni nás tak trošku berou jako samozřejmost. Jak nám připomněla paní Rodriguez Pinedo, v rámci GPA jsme se zavázali, že zpřístupníme zhruba 30 trhu z Evropské unie, ale pro mnoho z našich partnerů to neplatí. Co se týče těch změn, které se tady navrhují, hlavní změny změnil zpravodaj, ale já bych se velice krátce vyjádřil – My jsme zrušili uzavírání trhu, máme tam jenom mechanismus přizpůsobení a to proto, že většina členských států měla důrazné námitky. Nicméně je nám jasné, že ten nástroj nebo opatření, která musíme přijmout, abychom mohli reagovat na restriktivní opatření, můžeme definovat spíš ze široka Nemusí jít jenom o opatření na úpravu cen. Je tady určitý prostor, definice opatření, která je možné přijmout, může být širší. A můžeme o tom jednat s parlamentem. Zrušili jsme centralizovaný postup. Souhlasíme s parlamentem v tom, že je důležitý jednotný přístup celé Evropské unii. Nesmíme roztříštět vnitřní trh. Nicméně musím zmínit, že členské státy nechtějí, aby za ně někdo rozhodoval, aby rozhodoval, jaké subjekty budou opatření uh, uplatňovat. Všimli jsme si, že více než členských států má výrazné námitky a bez nich by ten návrh přijat nebyl. Musíme být proto kreativní a musíme se zamyslet nad tím, jak zajistit větší flexibilitu. aniž bychom pozměnili povahu vnitřního trhu. Pokud jde o časový plán a, nebo trvání vyšetřování, my jsme to nechali tak, jak to bylo. A to proto, abychom ponechali čas na vyjednávání. Ale zaznamenali jsme si postoj parlamentu a také se nad tím můžeme zamyslet. Pokud je o oblasti, kde Evropská komise nezohlednila postoj parlamentu, ta revizní položka, doložka, já si myslím, že nad tím se taky můžeme zamyslet. Já myslím, že environmentální a sociální aspekty byly tak trošku stranou, protože jsme se původně zaměřovali na přístup na trh. Tento návrh byl přijat v lednu 2016. A evropské směrnice o veřejných zakázkách se zaměřují na sociální, environmentální a pracovně právní důsledky. Je to oblast, kde bychom se chtěli víc eh, spojit s Evropským parlamentem a zamyslet se nad tím, jak ty prvky zblížit, protože souhlasíme s tím, že jsou důležité. Pokud jde o ostatní body, a tady mám na mysli další postup, situace vypadá tak, že v radě zatím neproběhlo moc diskuzí. Poslední byla téměř před rokem. A členské státy se, jejich názory se hodně liší. Návrh z roku 2016 se pokusil překlenat, překlenout mezery. Zatím se to nepodařilo. Jednáme s členskými státy, abychom našli nějaké kreativní řešení, ale já myslím, že tato diskuze musí proběhnout i za účasti vás, vašeho výboru, výboru ENTA a stínových zpravodajů, abychom našli nějaký vhodný kompromis, který by mohl být účinný a přes, přesvědčivý, aby to vylepšilo naše postavení a aby to členským státům vyhovovalo, protože ten návrh nakonec bude muset být přijat. Nesmí z toho vzniknout jakýsi papírový tygr. A na tom budeme právě s vámi pracovat, abychom to případně nějak ještě upravili. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl položit doplňující otázku, protože <clears throat> ve vysvětlení komise se to také neobjevilo. Chci se zeptat dřív, než se tedy Daniel chopí slova, jak bude vypadat ten, ten nástroj pro přizpůsobení cen konkrétně? Znamená to, že k té ceně něco připočítáme, pokud eh, tedy zahraniční podniky nebudou odpovídat naše, našim kritériím, anebo naopak snížíme naše ceny. To bude mít dopad na otázky mest, pracovních míst a tak dále. Chce na to komise odpovědět? Ne. Ne? Nebo zatím ne? Ano, děkuji. Ten mechanismus úpravy cen je jakási pokuta. Navýšení ceny, kterou nabízí zájemce ze země, na kterou se vztahuje rozhodnutí EU, to navýšení ceny představuje nevýhodu ale dochází k tomu při zvažování nabídek. Například, pokud je konkurs z Evropské unie na 100, nebo nabídka je na 100, z třetí země je nabídka 95, pak je tam 20% pokuta, tak nabídka podniku ze země, na kterou se zaměřujeme, bude přes 100, ta cena tedy bude vyšší, ale pokud se stane, že nabídka evropského podniku bude 100 a nabídka z třetí země, na kterou se vztahuje pokuta, bude 20 pořád to bude 96 ta nabídka z té třetí země, což znamená, že by vyhráli a ta cena, kterou by státní zpráva zaplatila, by nebyla 96, ale 80. Ten mechanismus cenové pokuty se vztahuje pouze na zvažování nabídek při vyhodnocování a stanovení toho, která nabídka má vyhrát. Děkuji vám za tu diskuzi. Já si myslím, že v té diskuzi se jasně ukázalo, že o tom budeme muset ještě dále diskutovat. Já otevřeně přiznávám, že mně se ten mechanismus přizpůsobení ceny nelíbí. Buď tady s tou třetí zemí budeme dlouho diskutovat, vyjednávat, dlouho eh, ji tady budeme přesvědčovat, aby otevřela eh, svoje trhy, potom jsme tedy eh, pro spravedlivou soutěž. Oni budou moc nabízet svoje věci u nás, my tam, ale pokud na konci těch jednání mezi komisí a třetí zemí bude to, že ta země svoje trhy neotevře, tak nepotřebujeme žádné komplikované žádné mechanismy pro přizpůsobení ceny, ve kterých se nikdo nevyzná, ale zkrátka se náš trh uzavře. Cíl celého toho projektu musí spočívat v tom, že chceme další trhy otevřít, nechceme ten nástroj používat k tomu, že budeme naše trhy zavírat. Za druhé, i po té diskuzi mám velké problémy s tím, že členské státy si sami mohou rozhodnout, jaký úřad nebo jaká úroveň bude zodpovídat za Eh, zahraniční zájemce, nebo eh, kteří zahraniční zájemci tedy nebudou mít přístup do veřejných zakázek. Já vím, že členské státy by si o tom chtěli rozhodnout sami, nechtěli by to nechávat na Bruselu, ale jde nám o to, abychom nezavírali naše trhy nebo evropské trhy, ale abychom tedy eh, poskytli podporu komisi při těch vyjednáváních a potom tedy to znamená, že musíme postupovat jednotně a musíme tedy eh, využívat celé cíly evropského trhu a nesmíme eh, to odvíjet, nechat odvíjet od toho, k čemu jsou ochotní konkrétní členské státy. A třetí věc, časová otázka. I já jsem ochoten se na to ještě jednou podívat, ale já jsem to pochopil tak, že se tady jasně odlišuje mezi časem, kdy probíhá to vyšetřování, kdy zjišťujeme, jestli ta třetí země spíše zavírá svůj trh před zájemci z Evropy a tou otázkou, kolik tedy času Evropská komise bude potřebovat na to, aby jednání se třetí zemí vedla. Pokud tady budeme vést jednání prostřednictvím eh, dohody o volném obchodu, tak už eh, to eh, je bez tak vyloučená otázka, to znamená, že já se ptám, proč to nevidíme odděleně. Jedna věc je tedy čas na vyšetřování a druhá věc je čas na vyjednávání. A to by tedy následně vedlo i k uvalení příslušných sankcí. Já jsem tedy e, předložil tabulku, doufám, že to není příliš komplikované a přes letní přestávku e, bychom tedy se snažili to, co je ve třetím sloupci, vtělit do nějakých konkrétních pozměňovacích návrhů a po letní přestávce můžeme v klidu se na ty pozměňovací návrhy podívat a zjistíme, jestli tedy kolegové budou mít ještě nějakou další potřebu eh, provádět další změny. Ano, děkuji. Eh, jsou tu kolegové, kteří během letní přestávky pojedou na dovolenou. To znamená, že pokud si sebou vezmou tyto pozměňovací návrhy a budou na nich pracovat, tak to je velmi dobré. A po prázdninách, to znamená 25. září, se k tomu ještě jednou vrátíme. A tím tady tento bod uzavírám a dostáváme se k bodu číslo 12 našeho dnešního programu, je to protokol k dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Čilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky. Slovo má tady paní zpravodajka Rodríguez Piñero Fernández. Eh, muchísimas gracias, prezident. Mnohokrát děkuji. Velice krátce. Ráda bych vás informovala, že uzavření tohoto třetího protokolu k dohodě mezi Evropskou unii a českou republikou vede k tomu, že Chorvatská republika bude připojena k dohodě. Vyjednávání začalo v červenci 2015 a 29. července, pardon, června 2017 byla dohoda podepsána. A teď je předložena Evropskému parlamentu ke schválení. Chtěla bych zdůraznit, že 1. června 2013 na základě dohody o přidružení bylo rozhodnuto, aniž by se počítalo s předchozím souhlasem Evropského parlamentu. Co se obsahu týče, je to velmi technické. Stejně jako vždy, když k Evropské unii přistupuje nový členský stát, je tady nutné upravit všechny dohody, které Evropská unie podepsala s jednotlivými zeměmi. Tady máme maximálně tisíc tun vepřového masa podle metod vyhodnocení a dohod o kompenzaci. Jsme upravili seznam služeb, abychom tam mohli začlenit i Chorvatsko a zahrnuli jsme tam také chorvatské orgány. To jsou tedy kroky, které jsme potřebovali, abychom mohli zapojit Chorvatsko do dohody. Logicky samozřejmě doporučuji, že protokol schválíme, aby se Chorvatsko mohlo stát plnohodnotným členským státem a mělo plná práva na základě dohody mezi EU a Chile. Ale současně mám tři žádosti nebo tři prozby na komisi. Za prvé, externí služby já si myslím, že je naprosto zásadní a je také prioritou, abychom posílili sdílení informací mezi Evropskou unii a Evropskou službou pro vnější činnost a tímto výborem. Je škoda, že nezbytné informace v kontextu mezinárodního dohod dostáváme tak pozdě. A proto si myslím, že nemusíme podceňovat význam dohod o přistoupení nových států a to, jak to zapojit do dohod o přidružení. Já si myslím, že implementaci a změny musíme zefektivnit a měli bychom tedy usnadnit s přizpůsobování nebo zpřístupňování informací pro všechny, koho se to týká. Takže třeba v případě Chile nebo Evropské unie bude snadnější tu smlouvu do, změnit. Musíme informovat všechny hospodářské subjekty v členských státech. A další věc, já myslím, že je naprosto zásadní, abychom se znovu zamysleli nad tím, co se předběžně uplatňuje, pokud je o dohody v kontextu toho, co už jsme dohodli s parlamentem. Já myslím, že postupy, které jsme viděli, a ty nesrovnalosti by neměly pokračovat. Nevím, proč to tak je. Termíny všichni známe. Víme, kdy se vyjednávalo o přistoupení k tomu třetímu protokolu z Chile – a myslím, že musíme mít na paměti ten demokratický proces. Všechno musí přijít do Evropského parlamentu. Děkuji. Takže teď dávám nejprve slovo stínovým zpravodajům, potom je zde předseda delegace z Chile, kterému dám slovo potom, takže nejprve pan Mato. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný a chci pouze říci, že zcela souhlasíme s, tady, s tímto protokolem. Pouze by se chtěl vrátit k tomu, co říkala zpravodajka, které bych chtěl poděkovat za odvedenou práci. Provizorní, pro, prozatímní provádění té dohody, no pro EPP, to je určité téma, které nám dělá určité starosti. Už jsme to několikrát řekli. Mluvili jsme o tom s komisařkou Malmströmovou, které jsme vyjádřili eh, svoje obavy. Takže jaká část dohody se bude na toto uplatňovat? Můžeme se zeptat na to komise, nebo budeme uplatňovat vše, ale už, jsme, vlast, už máme příklad, příklad například o rybolovné dohodě s Marokem. Uh, tam vlastně parlament hned řekl ne. Já si myslím, že je potřeba ještě jednou říci ne, zopakovat to hlasitě, aby to komise pochopila, že nemůže ignorovat názor parlamentu. Parlament musí vyjádřit svůj souhlas a nemůžeme eh, vlastně se vysmát tady této povinnosti s, to, s tím prozatímním uplatňováním. Pokud by to bylo pouze mimořádné, tak bychom to chápali, ale my jakožto parlament musíme být v každém případě informováni předem. Parlament musí hrát svou roli a musí hlasitě a jasně říci, jaká je naše role a jaké je naše stanovisko. Takže si myslím, že bylo potřeba vyjádřit tuto připomínku. Ano, souhlasíme s touto dohodou a s jejím obsahem, ale ne tomu postupu, který se použil. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Stručně k, k návrhu doporučení k tomuto protokolu mohu podpořit, co právě říkala paní zpravodajka. Pokud jde o úlohu parlamentu a jak by se tento parlament zapojil do všech postupů a za třetí, já myslím, že teď přišel čas otočit stranu a zaměřit se na budoucnost, na modernizaci dohody mezi EU a Chile. To by měla být jedna z hlavních priorit Evropské unie. Děkuji. Děkuji a Heidi za zelené. My si myslíme, že to naprosto v pořádku. A myslím, že k těm věcem se ještě vrátíme dnes odpoledne v jiné souvislosti. Takže souhlas. Konstanca? Děkuji, pane předsedo. Mám radost, že tu mohu být opět na návštěvě a mám radost, že se daří tady Chorvatsko oficiálně začlenit do této dohody dříve než tedy budeme vyjednávat o nové modernizační dohodě. Já si myslím, že je to velmi důležitý signál, to znamená, že tu věc eh, tímto způsobem uzavřeme. Obsahově k tomu nic dalšího říkat nechci, souhlasím se pravodají a doufám, že se to podaří brzy dokončit. Ráda bych ale přednesla jednu poznámku. Vy ve výboru INTA pokaždé diskutujete o tis- stovkách obchodních dohod. My v delegaci pro Chile pouze o jedné, ale když eh, se ptá, když se mě ptají, jak to souvisí s Chile a když říkám, že chceme tedy vyjednat novou obchodní dohodu, která bude modernější, tak na mě všichni koukají a říkají, a co tam bude. A když jim vyprávím, co tam bude a že to tedy nebude pozitivní pouze pro EU a pro někoho v Bruselu, ale také pro občany, ať už eh, obyvatele Chile nebo EU, tak eh, jsou lidé překvapeni. To znamená, že já si přeji, aby při těch jednáních byla zaručena co možná největší transparentnost a aby do té diskuze byla co možná nejvíce zapojena občanská společnost. To znamená, že my se musíme mnohem více snažit o informační činnost. To je úkol nejen pro parlament, ale nepochybně i pro komisi, protože se e, často dostáváme k bodům, kde se nám to vůbec nelíbí, že Eh, tedy se mezinárodní obchod dostává do centra zájmu. Většinou je to tak, že eh, z toho vycházíme tedy z negativním dojmem. To znamená, že my se musíme snažit co možná nejvíce informovat o tom, eh, že se snažíme udržetelný obchod se zeměmi v Jižní Americe a to by nepochybně přispělo k tomu, že naše práce v oblasti zahraničního obchodu v Evropském parlamentu bude vnímána mnohem pozitivněji. My tedy eh, podporujeme paní zpravodajku a doufáme, že se nám tedy podaří učinit další krok směrem k modernizaci té dohody. Ano, pokud jde o tu transparentnost, tak o tom budeme muset ještě diskutovat. Eh, Týká se to i informační politiky ze strany komise, ale myslím si, že je velmi eh, ostudné, že rada se zdráhá zveřejňovat mandáty. To znamená, že na, tom, na to se budeme muset ještě soustředit. Další věc, předběžné uplatňování dohod. Já si myslím, že není přijatelné, aby komise eh, měla dvojí praxi. My jsme se s generálním ředitelstvím pro obchod domluvili na tom, že nebudou ty dohody uplatňovány před tím, před tím než k tomu dá svůj souhlas parlament, eh, ale eh, Například Evropská služba pro vnější činnost se toho nedrží, to znamená, že my chceme jako zásadu prosadit to, že my jako Evropský parlament na eh, to budeme moci demokraticky kontrolovat a že ty dohody dříve, než s nimi, k ním dáme svůj souhlas, nebudou uplatňovány. Za SVČ se k tomu vyjádří eh, vedoucí oddělení pro Jižní Ameriku. Prosím. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl potvrdit, že tento protokol umožní Chorvatsku zapojit se plně do dohody o přistoupení, která byla mezi Chile a Evropskou unii podepsána v roce 2002. My teď eh, Jednáme o tom, že bychom tu dohodu modernizovali a končí vyjednávání o mandátu s členskými státy. A ten mandát také bude zveřejněn. Velice mě zajímá vaše diskuze. Samozřejmě jsme všichni spokojení s výsledkem činnosti zpravodaje a s těmi stanovisky, které tady zazněly, která tady zazněla, totiž eh, Chorvatsko se stane plnohodnotným členem Má to jenom drobný dopad na export Chile. Samozřejmě Chorvatsko není velká ekonomika, ale je to velice důležitý členský stát Evropské unie, o tom není pochyb. To je tedy potřeba udělat. A pak uvidíme, jak to půjde dál. Trvalo nám to čtyři roky, to je hodně dlouho a tím se také vysvětluje, proč musí probíhat diskuze o předběžném uplatňování, protože kolegové především z generálního ředitelství o obchod pro obchod mají příslušné pravomoci a to je jedno z vysvětlení té časové prodlevy. Pokud máte takovou možnost, měla by se využít. A měla by se využít plně transparentně i na institucionální úrovni. To také chápeme, takže beru na vědomí, co jste říkali. A také pokud jde o zveřejnění mandátu, je to pro nás podstatné jako pro instituce EU. Nechceme rozlišovat mezi službou mezi jako pro vnější činnost a ostatními. Děláme věci společně a chceme plně transparentní vztahy jak s radou, tak se samotnými členskými státy jednotlivě a samozřejmě rozhodně s vámi, s parlamentem. A v tomto ohledu chci také potvrdit, že mám velký zájem o požadavky na další informace, které bychom my jako instituce vám měli dávat a mělo byste to dělat pravidelně. A také jde o to, aby byly plně transparentní důsledky takových dohod na všech stranách. Samozřejmě vidíme kritiku, vidíme otázky. Veřejnost potřebuje znát i ty drobné věci, o tom eh, tady také byla řeč. A jasné to bude jenom tehdy, když budeme mít víc informací že bude mít víc informačních schůzek, a to nejenom na papíře, ale musí také o schůzky se zástupci občanské společnosti a především s vámi, se zástupci Evropanů. A já myslím, že v tomto ohledu to, že teď mluvíme o modernizaci, znamená, že doufáme, že vyjednávání proběhne přiměřeně rychle, protože z Chile to proběhlo rychleji než s jinými zeměmi a měli bychom toho využít a vylepšit eh, rozsah informací, transparentnost vztahů i na institucionální úrovni. A mělo by to být jasnější i ve vztahu k veřejnosti. Pokusme se to využít jako jakýsi testovací případ, z čeho je to celkem snadné. Měli bychom to tedy využít jako ten testovací případ na evropské úrovni a pokusit se o transparentnost, informovanost a porozumění tomu, jak užitečné je to pro evropské občany i pro naše partnerské země, tedy konkrétně Chile. To je vše, co jsem k tomu chtěl dnes říct. Mnohokrát děkuji za dobrou práci a mnohokrát děkujeme za schválení tohoto protokolu. A jsem rád, že Chorvatsko teď oficiálně bude plnohodnotným členem. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 12. červenec v poledne. Dobře, Bod 13 na programu. Velice rychle informace od našich interních monitorovacích skupin. První schůzka monitorovací skupiny pro Brexit se konala 21. června. Probíralo se, co se děje a jaká je spolupráce mezi výborem AFKO a naším výborem průběhu vyjednávání. 28. června jsme měli monitorovací skupinu pro Austrálii a Nový Zéland. To už teď máme v zásadě za sebou a teď připravujeme mandát pro vyjednávání. O tom se také jednalo. A 3. července se sešla monitorovací skupina, která sleduje první kolo vyjednávání po aktualizaci protokolů k dohodě o přidružení mezi EU a Marokem. A samozřejmě jde o produkty ze západní Sahary, o tom se také mluvilo. Tři monitorovací skupiny se tady sešly od našeho posledního zasedání. Máte nějaké připomínky? Ne. V tom případě přejdeme k bodu 14 což je hlasování. Já myslím, že máme tři minuty náskok. Hlasovat se má začít za tři minuty, takže teď si uděláme kratičkou přestávku a začneme přesně v deset. Takže 10 hodin, začínáme tedy s naším hlasováním. Jak víte, tak některá hlasování budeme provádět elektronicky a chcem, pro, překontrolujeme tedy, zda máte všichni sebou vaše hlasovací karty. Zda jsme tedy připraveni k hlasování. Takže ještě jednou, některá hlasování budeme provádět elektronicky a tedy zkontrolujeme, zda všechny naše hlasovací karty fungují a zda také je zde odpovídající počet zástupců jednotlivých frakcí, takže uděláme testovací hlasování. Takže zahajují testovací hlasování. Hlasovali všichni? Dobrá, takže končím testovací hlasování. Všechno je v pořádku. Tím tedy můžeme přejít přímo k našemu hlasování. Nejprve zde máme bod 14. Pan Obermayer, implementace ustanovení smlouvy týkajících se národních parlamentů. Takže nejprve zde máme pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zamítnut. Pozměňovací návrh 2 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 3 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 5 pro? proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 8, 5 pro, proti, zdrželi se, Zamítnout. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, Zdrželi se? zamítnout. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Pozměňovací návrh 11. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Pozměňovací návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Pozměňovací návrh 13. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A elektronické hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Takže zpráva je zamítnuta. Dále zde máme bod 15. Spadáva paní Arena o globálních hodnotových řetězcích. Máme zde kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 101 a 104 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrh 102 pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 103 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 95 pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme. 95. Elektronicky zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Kompromis 13 pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 111 pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis 14 pro, proti, strželi se, přijat. 118 pro, proti, zdrželi se, přijat. 119 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 15 nyní pro, proti, zdrželi se, přijat. 123 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 135, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 137 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 139 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 122 Eh, ne, to je stejný pozměňovací návrh. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. 158 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat. Pozměňovací návrh 158, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 162 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 172 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme pozměňovací návrh 172, zahajuji hlasování. Končím. Je přijat. Musíte zvedat ruce. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24? Zkontrolujeme? Dobře, takže zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je přijat. Kompromis 25. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 200. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Zkontrolujeme? Dobře, takže pozměňovací návrh 200. Zahajují hlasování. A končím hlasování. A je přijat. Vidíte. Pozměňovací návrh 199 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. Kompromis 27. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 204. Pro? Proti? Zdrželi se? No to musíme zkontrolovat. Takže pozměňovací návrh 204. Zahajuji hlasování. Končím je přijat. 205 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme také 205. Zahajuji hlasování. Končím. Je přijat. 206 pro, proti, zdrželi se, přijat. 207 pro, proti, strželi se, přijat. 208 pro, proti, strželi se, přijat. 209 pro, dobře, takže 208 zkontrolujeme, zahajuji hlasování. A končím. Je zamítnut. Takže prosím, zvedejte ruce. 209 pro, proti, zdrželi se, přijat. 210 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 219 pro, proti, strželi se, přijat. To je váš, říká pane. Proto <laughs> jsem byl skeptický, říká předseda. Kompromis 30. Pro, proti, strželi se, přijat. 225 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 233 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 233. Zahajuji hlasování. končím. A je přijat. Kompromis 32 pro, proti, strželi se, přijat. 239 pro, proti, strželi se, zamítnut. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kom 273 pro, proti, zdrželi se, přijat. 274 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 275 pro, proti, zdrželi se, přijat. 276 pro. A omlouvá se předseda 285 pro. Proti. Strželi se. Přijat. 276 pro. Proti. Strželi se. Přijat. 277 pro. Proti Zdrželi se? To musíme zkontrolovat. 277 zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. Kompromis 36 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. 286 pro. Proti. Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. 286. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A návrh je. Je zamítnut. 287 pro, proti, Strželi se, přijat. 288 pro, proti, zdrželi se. No, myslím si, že je zamítnut. 289 pro. Zkontrolujeme. Dobře, tak 288. Zahajuji hlasování. 288 kontrolujeme. A Končím hlasování. Je přijat. 289 pro, proti, strželi se, přijat. 290 a 291 pro, proti, strželi se, přijaty. 292 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 292, zahajuji hlasování. Končím. Je přijat. 293 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím si, že je zamítnut, ale také zkontrolujeme. 293 zahájí hlasování a končím. Je přijat. 294 pro, proti, zdrželi se, přijat. 295 pro, proti, zdrželi se, přijat. 296 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, strželi se, přijat. 2 pro, proti, strželi se, přijat. 3 pro, proti, strželi se, přijat. 4 pro, proti, strželi se, přijat. 5 pro, proti, strželi se, přijat. 6 pro, proti, zdrželi se, přijat 7 pro, proti, zdrželi se, přijat 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. pozněvací návrh 13 pro, proti,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 Kompromis 3 pro, proti, drželi se, přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. 36 pro, proti, zdrželi se, no zkontrolujeme. Takže 36, zahajuji hlasování. Končím, je přijat. 37 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, Přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměvací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. 41 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, žádný není. Ještě jednou, pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. 54 pro, proti, zdrželi se, přijat. 55 pro, proti, zdrželi se, přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 61 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnut. 62, 63 spolu. Kdo je pro? Zdrželi Pro, proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 9 pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, strželi se, přijat. 82 pro, proti, strželi se, přijat. 83 pro, proti, zdrželi se, přijat. 84 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. 91 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat. 91, zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. 92 pro, proti, zdrželi se, přijat. 93 pro, proti, zdrželi se, přijat teď z další, ostatních výborů a FED nejprve. Tady máme odstavec 1. Tady první část. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Já si myslím, že je přijat, ale zkontrolujeme první část a AFET paragraf 1. Zahajuji hlasování končím a je přijat. Nebo ta první část je přijata. Nyní zde máme AFET 5. Ano, je to tak. AFET 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. AFET 8, ne, omlouvá se předseda. AFET 7, první část pro, proti, zdrželi se, přijat. AFET 8. Chcete zkontrolovat? Tak AFET 7, první část elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Končím a je přijat. AFET 8 nyní pro, proti, zdrželi se. No musíme také zkontrolovat AFET 8. Zahajuji hlasování. Končím. A je přijat. AFE 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. AFED 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AFED 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A FED 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. A FED 26 druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. A FED recital C pro, proti, zdrželi se, přijata. AFET Recital D pro, proti, strželi se, přijat. AFET Recital E pro, proti, strželi se, přijat. Teď zde máme výbor DV, odstavec 2, druhá část pro, proti, strželi se, přijata. Teď DV5, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, No, musíme elektronicky ověřit. Takže DV odstavec 5, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím. A je přijata. Teď se dostáváme k 90 Pro. Proti. strželi se. Přijata. 9.11. Pro. Proti. strželi se. Musíme ověřit. 9.11. Zahajuji hlasování und geschlossen. Končím hlasování a je přijata tato část. Tím se dostáváme k 9.14 druhé části. Pro? Proti? Strželi se? Zamítnuta. 9.15 pro? Proti? Strželi se? Zamítnuta. 9.16 pro? proti, zdrželi se, přijat. 9.17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 9.21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 9.22 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování D922. Končím hlasování, je přijat. 9.23 pro, proti, strželi se, také ověříme. 9.23. Zahajuji hlasování. A končím. Přijat. Teď se dostáváme k výboru FAM. A tady máme pozměňovací návrh 247. Pro? Proti? Strželi se? Přijat. 252 pro, proti, strželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování 252 z výboru pro ženy. Končím hlasování. Je zamítnut. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 254 pro, proti, zdrželi se, také zamítnut. 255 pro, proti, zdrželi se přijat. 256 pro, proti, zdrželi se přijat. A 68 pro, proti, zdrželi se přijat. A tím se dostáváme ke konečnému hlasování elektronicky. zahajují hlasování. Končím hlasování. A velkou většinou je zpráva přijata a tímto gratuluji paní Aréně. Tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to modernizace obchod, obchodní dohody mezi EU a Chile.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 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě jednou. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je? To zkontrolujeme. Takže kontrolujeme 42. Zahajuji hlasování. Und Abstimmung ist geschlossen. Hlasování končí a je to přijato. Jak jsem říkal. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To prověříme. Takže kontrolujeme 75. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování v tuto chvíli končí a je to zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 22. Kdo je? Omlouvám se, nyní ještě 92. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. Pozměňovací návrh 94. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kdo se zdržel? Přijato, domnívám se, ale bohužel ruce nezvedali všichni, takže kontrolujeme pozměňovací návrh 12. Já tímto zahajuji hlasování a hlasování končí. Je to přijato. Kompromis 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis nebo pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme. Takže prověřujeme 17 a já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 19 a 20, identické pozměňovací návrhy, omlouvám se. Ne, není 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 29, ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tady závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. Velkou většinou to bylo přijato a já děkuji paní zpravodajce. V souvislosti s tím tady budeme hlasovat i bodu číslo, e, o bodu číslo 17. Tady, tady máme pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. I tady tedy budeme hlasovat elektronicky v rámci závěrečného hlasování. Já to hlasování zahajuji. Hlasování. Hlasování končí. Opět to bylo velkou většinou schváleno, takže blahopřejeme. Dostáváme se k bodu 18. Je to hlasování o uznání zeměpisných označení zemědělských produktů z Islandu. I tady jedno hlasování elektronicky, já ho zahajuji. A hlasování končí. Takřka jednomyslně to bylo přijato. A nyní tedy bod 19. Dohoda ve formě výměny dopisů mezi EU a Islandem, opět elektronické hlasování, které tímto zahajuji. A hlasování končí. I v tomto případě to bylo přijato velkou většinou, takže já vám děkuji. Děkuji za velmi pečlivé hlasování, Trvalo nám to takřka hodinu, nyní vyhlašuji minutovou přestávku. Gut, liebe Kolleginnen, Kollegen. Takže milé kolegyně, kolegové, je to velkým potěšením pro mě, že jste mohu přivítat paní Urve Palo, ministrini pro podnikání a informační technologie, že tedy ji mohu přivítat zde mezi námi. Zastupuje předsednictví Rady estonské a má na starosti také oblast mezinárodního obchodu a jsem velmi rád, že si nyní můžeme s ní pohovořit o e, prioritách estonského předsednictví v této oblasti a hned jí dávám bez dalšího slovo na úvod. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Lange. Milí poslanci Evropského parlamentu, Vážení členové výboru pro zahraniční obchod, milí kolegové, Estonsko převzalo předsednictví v Radě Evropské unie a proto je mi velkou ctí, že před vámi dnes mohu promluvit a představit vám naše priority pro nadcházející pololetí. Za prvé mi dovolte, abych velmi upřímně poděkovala malskému předsednictví a také jejím partnerům v rámci TRIA předsednictví za to, že tak úspěšně pokračovali v evropském programu. Jejich dobrá práce a spolupráce v minulých šesti měsících eh, nám umožnila snáze převzít vedení a vás ujišťuji, že Estonsko společně se svými dalšími partnery v triu s Bulharskem a s Rakouskem eh, bude v naplňování těchto úkolů pokračovat tak, abychom naplnili vaše očekávání. Je to pro mě poprvé. A pro moji zemi také. Poprvé můžeme předsedat radě. To znamená, že je to pro nás jedinečná příležitost a, jak jsem řekla, také pro mě osobně, eh, spolupracovat s vámi, co by ministrině členského státu. Mezinárodní obchod je nepochybně součástí evropské agendy, protože obchod je vzpět takřka se všemi oblastmi našeho každodenního života a ovlivňuje ho hospodářská, sociální i zahraniční politika. A právě proto bych ráda nejprve krátce představila eh, obecné priority estonského předsednictví. Naší první prioritou bude to, že chceme zajistit otevřenou, inovativní evropskou ekonomiku. To znamená, že chceme vytvořit podnikatelské prostředí, které povede k růstu a ke konkurenceschopnosti, které budou založené na znalostech, na vědění. Jedním z našich hlavních zájmů bude to, že chceme poskytovat služby, nebo že chceme, aby poskytování služeb a zahajování podnikání v Evropské unii bylo co možná nejjednodušší. Kromě toho chceme postoupit v obchodních jednáních, chceme otevírat nové trhy a chceme zjednodušit obchodování podnikatelům, tak aby eh, byli pionýry v rámci globální ekonomiky. S tím velmi těsně souvisí i naše druhá priorita – Chceme, aby byla Evropa ze všech hledisek bezpečná. Pouze pokud budeme spolupracovat a pokud zachováme jednotu Evropy na globální, po, eh, globální úrovni, můžeme zajistit bezpečnost pro naše občany, mír, prosperitu a stabilitu. Naší třetí prioritou je to, že chceme, tak říkajíc, vyvést estonský digitální úspěch. Chceme vytvořit digitální Evropu a zajistit volný pohyb dat. Jak všichni víme, právě toto je téma, které s obchodem velmi těsně souvisí. Evropa musí využívat výhod technologického pokroku, pouze tak zůstane konkurenceschopná a pouze tak přinese pozitivní výhody svým občanům, podnikům i vládám. Estonsko je země, která je digitálně zaměřena. To znamená, že pro nás je velmi důležité, aby data mohla být přenášena přes hranice, protože je to naprosto zásadní pro obchodování s produkty i se službami. A v neposlední řadě tu máme ještě čtvrtou prioritu a tou je inkluzivní a udržitelná Evropa, která poskytne občanům rovné příležitosti, nabídne jim kvalitní vzdělání, zaměstnanost, přístup ke službám a celoživotní vzdělávání. Udržitelná Evropa kromě toho eh, dbá na čisté životní prostředí. I tato priorita těsně souvisí s obchodem, ale k tomuto vzájemnému propojení se ještě za chvíli vrátím. A nyní se pojďme konkrétně podívat na otázky zpěté s obchodem. Estonské předsednictví nastává v době, která je velmi náročná, která nastaví před celou řadu výzev. Jsme si plně vědomi turbulencí a nejistot, které nás obklopují eh, také v obchodní oblasti. Proto pocitujeme zvlášť velkou odpovědnost. S touto odpovědností se pojí také připravenost věnovat čas a úsilí, které jsou nezbytné k tomu, abychom posunuli dál obchodní agendu Evropské unie a utvářeli tak naši společnou budoucnost. Je to budoucnost, ve které se, jak doufám, Evropa projeví jako otevřená vůči obchodu, inovaci a talentu. Obchod. Nejprve mezi členskými státy, ale také s třetími zeměmi. Obchod byl úspěchem Evropské unie. Naším společným evropským cílem pro evropské instituce, politiky a členské státy je nyní připomínat to, a obnovit důvěru občanů v obchod. Jsem přesvědčená o tom, že obchod a investice a silná mezinárodní spolupráce mohou vést k prospěchu pro všechny. Mám v úmyslu úzce spolupracovat s komisí a s Evropským parlamentem v průběhu celého našeho předsednictví, abychom napomohli k tomu, že tato situace povede ku prospěchu pro všechny. Tím se dostávám k tomu, co nás čeká v příštích šesti měsících. Obecně řečeno bych řekla, že estonské předsednictví se bude snažit postoupit ku předu, pokud jde o evropskou obchodní agendu, v multilaterálním, plurilaterálním i bilaterálním rámci. Navzdory náročnému mezinárodnímu obchodnímu prostředí a nárůstu ochranářství po celém světě, včetně Evropské unie, je naším cílem posílit úsilí Evropské unie ve snaze liberalizovat globální obchod a investice. Zvlášť velkou pozornost budeme věnovat tomu, abychom zajistili, že evropská obchodní politika bude odpovědná, že posílí ekonomický růst Evropské unie, přinese příležitosti pro naše podnikatele a malé a střední podniky a podpoří globalizaci, ale zároveň nebudeme zapomínat na naše hodnoty a standardy. Stejně jako vy, já věřím, že obchodní dohody, které Evropská unie uzavře, mohou a měly by pomoci podpořit naše hodnoty a posílit eh, rámec zprávy a řízení v takových cech, jako jsou pracovní podmínky, lidská práva nebo bezpečnost produktů. Kromě toho obchodní politika úzce souvisí s udržitelným vývojem a může pomoct podpořit přechod na zelenější ekonomiku a může také pomoct v boji proti změnám, změnám klimatu. Toho můžeme dosáhnout pouze s vaší podporou. S přihlednutím k tomu, že 11. ministerské zasedání VTO MC11 proběhne za našeho předsednictví, multilaterální dimenze mezinárodního obchodu bude klíčovou prioritou našeho programu. Věříme, že VTO, založené na pravidle, zůstává páteří světového obchodu a Evropská unie se musí zachovat vedoucí roli v tomto procesu. Estonské předsednictví se bude snažit zajistit konstruktivní pozici Evropské unie pro MC11, aby z toho také vyplynul nějaký smysluplný výsledek pro VTO. Pokud je o plurilaterální vyjednávání, doufáme, že dosáhneme dalšího pokroku ve vztahu k dohodě o obchodu se službami a také ve vztahu k dohodě o env- environmentálním zboží. Multi a plurilaterálních formátech budou samozřejmě konečné výsledky záviset na vůli a ambicích všech účastníků. Domníváme se, že je zásadní, aby Evropská unie zůstala aktivním a vedoucím účastníkem při jednání. Současně bilaterální dohody o volném obchodu jsou základními kameny systému založeného na WTO. Zvlášť v době, kdy dochází k pomalému pokroku v multilaterálním rámci. Naše podniky už jsou dobře integrované do globálních hodnotových řetězců a další síť obchodních dohod podpoří jejich podnikání. Bilaterální dohody zajistí zlepšený přístup na zahraniční trhy pro evropské podnikatele a jejich produkty tak mohou eh, podpořit cíl dalšího růstu Evropské unie a vytváření pracovních míst doma. V době, kdy narůstá ochranářské ochranářské nálady, věřím, že jistě budete souhlasit s tím, že zajištění právní jistoty pro naše podnikatele i v trzích v třetích zemích nabývá na významu. Nicméně mám velkou radost a vítám politickou dohodu o volném obchodu mezi Evropskou uní a Japonskem, která byla oznámena minulý týden. Touto dohodou oba partneři vyslali silný signál ve prospěch volného obchodu po celém světě. Dohoda FTA mezi EU a Japonskem stanoví nový světový globální standard pro obchodní dohody a my jsme přesvědčeni o tom, že tato dohoda přispěje k tomu, že se zlepší kvalita života lidí jak v EU, tak v Japonsku. Pokud je o další konkrétní bilaterální dohody, máme následující cíle. Ve vztahu k Mercosuru, Mexiku, Tunisku a zemím ASEANu se bude naše předsednictví snažit pokročit ve vyjednávání. Naším cílem je také přijmout vyjednávací pokyny pro dohody o volném obchodu s Chile, Austrálií a Novým Zélandem a pokračovat v práci na návrhu komise Jehož cílem je zahájit modernizaci celní unie mezi EU a Tureckem. Pokud je o obchodní dohody mezi EU a Singapurem a Větnamem, budeme usilovat o to, aby Rada podepsala a předběžně začala uplatňovat dohody. Samozřejmě také doufáme, že zahájíme provizorní uplatňování dohody mezi EU a Kanadou za našeho předsednictví. A moje poslední poznámka se týká obecných eh, obchodních dohod, a to konkrétně Spojených států. Přístup EU spočívá v tom, že chceme ambiciozní, vyvážené a kvalitní dohody, obchodní dohody s USA. Předsednictví bude dál podporovat silné transatlantické ekonomické vazby, budeme usilovat o větší nebo jasnější přístup k obchodní politice na straně nové americké vlády. A nyní bych zmínila investice. Otevřenost vůči zahraničním investicím je klíčový princip pro Evropskou unii. A je to tak eh, nutné, musí to tak zůstat. Zahraniční investice zajišťují růst, pracovní místa a konkurenceschopnost pro náš průmysl. Estonské předsednictví povede diskuze o hlavních parametrech multilaterálního investičního soudu bude vycházet z plumového přístupu EU k bilaterálním FTA a rozhodně to nebude totéž jako ten rozporuplný systém řešení sporů mezi investory a státy, který vychází z ad hoc komerční arbitráže. Předsednictví se bude také snažit dosáhnout pokroku vyjednání o dohodách o o dohodě o ochraně investic mezi EU a Myanmarem, Barmou a Čínou. A v neposlední řadě se budeme také snažit vést diskuze o tom, jak nejlépe nově se skupit vztahy, uspořádat vztahy mezi obchodními a investičními ustanoveními v našich budoucích obchodních dohodách. Naše spolupráce s vámi, s členy výboru INTA, bude nejvíce intenzivní ve věci legislativních návrhů. Předsednictví se chystá věnovat především třem legislativním složkám. Je to modernizace nástrojů na obranu obchodu. Tady chceme pokračovat v jednání s parlamentem a jsem ráda, když jsem za malckého předsednictví se naše názory začaly zbližovat, je to velice dobrý základ pro naši budoucí práci. Je pravda, že některé ještě obtížné otázky jsou nevyřešené a budou se muset řešit dál. Nicméně, chceme se tomu všichni věnovat a já myslím, že konstruktivní úsilí nám umožní postoupit ku předu. Pokud je o dalších eh, nástrojů na obranu obchodu, což je metodologie, nová metodologie výpočtů v oblasti antidumpingu. Mám radost, že zítra proběhne první trojstranné jednání a doufám, že rychle postoupíme ku předu, protože nám to hodně pomůže ve vztahu k obhajobě ve sporech ve VTO. Pokud jde o přepracování nařízení o položkách dvojího použití, estonské předsednictví bude pokračovat diskuzí v Radě. Chceme dosáhnout dohody, abychom mohli pokročit. Výsledek by měl zajistit právní jistotu, právní jasnost, kontroly pro zúčastněné strany a národní orgány, a měly by se také zbližovat evropské zahraniční a bezpečnostní politiky a ekonomické a komerční zájmy. Já jsem teď dospěla k závěru svého shrnutí práce, která nás čeká. Pane předsedo, ve všech obchodních záležitostech, které nás čekají, se budeme snažit spolupracovat s vámi a se všemi členy výboru INTA co nejlépe. To platí zvlášť pro legislativní složky. V některých z nich hraje velkou roli i čas. Děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji vám. Paní ministrině, mnohokrát děkujeme za tento komplexní přehled priorit estonského předsednictví. Já bych navrhoval, že si teď uděláme dvě kolečka otázek. Nejprve to budou zástupci politických frakcí a navrhoval bych časový limit maximálně dvě minuty pro každého. A první je zástupkyně ELS, ne, pan Pabrix. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Především bych chtěl poblahopřát další eh, balské zemi, která převzala předsednictví. Já si myslím, že jste navštívila ten správný výbor, protože, jak víme, Estonsko, stejně jako všechny ostatní baltské státy, je velice otevřené obchodu a je nesmírně aktivní v této oblasti. A já si myslím, že my z Evropské lidové strany něco takového vlastně od estonského předsednictví očekáváme. Chápeme limity předsednictví, samozřejmě je to vaše před, první předsednictví, ale současně si také myslíme, že vidíme, že některé věci nejsou úplně jasné za oceánem. Evropská unie by měla být aktivnější v obchodní politice. A jsme proto rádi, že jste nastínili směr, pokud jde o ty země, kde je možné dosáhnout obchodní dohody. A také bych navrhoval, že navzdory politickým rozporům nesmíme zapomínat na takové ostrovy, jako je Tajvan, což je také důležitý obchodní partner pro Evropskou unii. A legislativa a stávající dohody vyžadují aktualizaci. A očekával bych také, že estonské předsednictví nejenom v blízké době ratifikuje CETu, což by byl dobrý příklad, ale v rámci možností také podpoří ratifikace dalších zemí. Ještě jednou děkuji, hodně štěstí do vašeho předsednictví. Myslíme si, že bude velmi úspěšné. Mnohokrát děkuji. Fernandez. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mluvím eh, za naši koordinárku Lesy Mozku, která tady dnes nemůže být, ale také vám chce poblahopřát za naši frakci. Dostala jsem poznámky od koordinátorky. Děkujeme za tuto výměnu názorů. Evropská unie a její obchodní politika čelí výzvám, ale má také příležitosti. Obchodní strategie patří k jedné z oblastí, které představují výlučnou pravomoc Evropské unie a je pod stále větším drobnohledem. Dostává, nastává velká polarizace. Co se týče externích dimenze, americká vláda se vzdala své odpovědnosti vůči světu, a není, nebude schopná řešit globální pokrok. Na druhé straně světa Čína tlačí na volný a otevřený systém, ale přitom neplní závazky. Týká se to prostředí pro naše podniky. Nadměrná kapacita v některých sektorech a určité praktiky jako dumping ohrožují miliony Evropanů. Ale ne všechny zprávy jsou špatné. Evropská unie usiluje volný obchod. Dohoda s Japonskem je toho důkazem. Všichni naši partneři, Chile, Mexiko, Austrálie, Nový Zéland, nás teď sledují a měli bychom té příležitosti využít. Jsem přesvědčena o tom, že ochrana našich pracovníků a naší konkurenceschopnosti začíná doma. Když budeme rozhodovat, co může vstoupit na náš vnitřní trh, budeme rozhodovat o našich hodnotách. Začnu tedy trojstranným jednáním o modernizaci TDA a u nového, nové metodologie pro výpočty, TDI, pardon. Navzdory konstruktivnímu přístupu se nám za malského předsednictví nepodařilo dosáhnout vyvážené dohody. Klíčová je transparentnost. Proč eh, Rada nezveřejní mandát pro vydávání? A poslední věc, vydávání s Mercosurem. Tam jsou smíšené pocity. Je podpora vyvážené dohody s Mercosurem v radě jednomyslná? Mnohokrát děkuji paní McLarkin za evropské konzervativce. Mnohokrát děkuji paní ministrině za to, že jste nám nastínila priority estenského předsednictví. Já bych doufala, že uslyšíme něco konkrétnějšího k ratifikaci a prezentaci dohody se Singapurem a Větnamem, ale teď se musíme zaměřit na ekonomické zdraví Evropské unie a abychom dosáhli růstu zoufalé, musíme otevřít nové trhy. A k tomu může dojít jen tehdy, když se to spojí s ambicemi a s rychlostí a když dosáhneme výsledků. A to právě potřebujeme od vašeho předsednictví v příštích šesti měsících, abychom zajistili, že skutečně budeme mít nějaké výsledky a využijeme příležitosti, které se otevírají pro Evropskou unii, abychom stanovili standardy. Protože vy jste ministrně pro podnikání a informační technologie. Říkala jsem si, že byste možná mohla také něco říct k digitální agendě, digitálnímu obchodu, k čemuž se také jako Evropská unie chystáme. Mnohokrát děkuji. A za skupinu liberálů v Evropském parlamentu děkuji paní, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Vždycky je pouzbudivé, když vidíme, že malý členský stát je tak ambiciozní. Já jsem z Nizozemska a myslím si, že za předsednictví je možné udělat víc, než čeho je člověk normálně schopen, eh, zvlášť v obchodu. Je to významné období, pohybuje se spousta věcí, dotkla jste se dohody s Kanadou, transatlantického obchodu navzdory změnám v politickém vedení ve Spojených státech. Měli jsme právě, no, máme teď tu politickou dohodu mezi EU e a japonskému obchodu. Já myslím, že to je také velice významný signál a významný okamžik. A proto prosím, abyste opravdu byli ambiciozní a abyste třeba využili těm, těch nových technologických vln, tam je Estonsko šampionem, abyste podpořili obchod v 21. století. A mám otázky, které se týkají technologických záležitostí. Za prvé, můžete něco víc říct k tomu, co si myslíte o pravidlech pro digitální obchod a o jejich významu? Nejde tedy jenom o digitální jednotný trh, ale o globální scénu. A za druhé, chci zdůraznit význam nařízení o zboží o, s dvojím použitím a aktualizaci. My na to tady tlačíme už přes 6 let v parlamentu. Nemusím vám jistě připomínat, že technologie se mění a revoluce probíhají rychlostí světla a my prostě zaostáváme z hlediska legislativy. Bylo by možné, kdyby se to uzavřelo za vašeho předsednictví, protože vaše vláda chápe tyto věci, technologie pro ně představuje prioritou a myslím si, že to příležitost, kterou bychom neměli se nechat ujít. Mnohokrát děkuji za evropskou levici, pan Scholz. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrině za úvodní poznámky, které se týkají cílu vašeho předsednictví. Já se chci změnit, zeptat na jednu konkrétní věc, protože mluvíte také o tom, že důležitá je transparentnost, ale já bych očekával, že vy konečně umožníte zveřejňování všech mandátů o probíhajících obchodních jednáních v Radě, protože nám pořád ještě chybí informace a poznatky a musíme vysvětlit i lidem mimo budovy našich institucí, co se děje. A druhá věc se týká migračního aspektu mezinárodního obchodu. Na konci tohoto roku nás čeká ministerská schůzka v Buenos Aires a já doufám, že vaše předsednictví dokáže zajistit ambiciozní účast Evropské unie s přihlédnutím k zájmům některých států, zvlášť na jihu naší planety. A tady by mě zajímalo, jestli předsednictví v Radě vůbec mluví o tom, jak pokračovat eh, v kole z Doha, o vztahu k tomuto dolu, kolu a také pokud o věci, o kterých už se mluvilo v Ženevě ve vztahu k vývoji VTO. A u investic můžete nám říct něco víc o postoji rady dohodám o ochraně investic s Čínou, protože to je velice důležité. A pokud se tomu chcete výslovně věnovat na summitu G20, a předvečer proběhne summit mezi EU a Čínou, jak na tom tady jsme v tomto ohledu? Mnohokrát děkuji. A za Evropské zelené Janik. Ne, není tady. Děkuji, pane předsedo. Já chci také vřele přivítat paní ministrini a popřát hodně štěstí estonskému předsednictví. Přirozeně Estonsko je malá země a je otevřená volnému obchodu a nyní je dobré zrekapitulovat si poučení z posledního vývoje a já myslím, že jedna, jedno z hlavních poučení by bylo spočívat v tom, že vyjednávání EU obchodě musí být otevřenější a přístupnější pro veřejnost, aby se veřejnost mohla zapojit a aby ho mohla ovlivnit a vyřešit také některé své problémy. A v tomto ohledu se chci také zeptat, jestli byste mohli podpořit paní komisařku Malstromovou a Evropský parlament, který žádá o přístup k vyjednávacím mandátům. Je to tedy otázka zveřejňování vyjednávacích mandátů a možná, že by se to dalo vyřešit za estonského předsednictví. Určitě by to pomohlo, pokud je o legitimitu obchodní politiky EU. A další věc, kterou si tady zmíníte, je to, že lidé chtějí také spravedlý obchod, nejenom volný obchod. A já se chci zeptat, co vy můžete udělat pro to, aby se zajistilo, že dohody Evropské unie o volném obchodu budou obsahovat velice důraznou kapitolu o udržitelném rozvoji, která bude proveditelná a která obstojí. A v této souvislosti mám ještě poslední otázku. Budete prosazovat iniciativu komisařské Malstrémové, což se týká toho vícestraného investičního soudu? Děkuji, tím končí první kolo. V tuto chvíli tedy dostanete slovo na pět minut. Následně budou moci poslanci položit druhé kolo otázek. Vážení poslanci, děkuji vám za velmi důležité otázky, děkuji vám za to, že jste tedy zmínili tato témata. Otázek bylo moc, pět minut není mnoho, ale vynasnažím se odpovědět na co možná největší množství z nich. Za prvé, dohody o volném obchodu, vztahy mezi členskými státy EU na straně jedné a dalšími zeměmi na straně druhé. Dejme tomu příklad Spojených států. Ano, bohužel je tomu skutečně tak, že nové proklamace vlády a prezidenta Spojených států jsou pro nás zklamáním. To znamená, že přiznáváme, že jejich dosavadní politika má spíše protekcionistické rysy, nicméně i tak doufáme, že Spojené státy budou i nadále velmi důležitým obchodním a politickým partnerem EU. To znamená, že bychom s nimi chtěli spolupracovat, chtěli bychom spolupracovat i s novou americkou administrativou. Čas ukáže, Dohoda, transatlantická dohoda o investicích a, a v obchodu, to je i nadále naší prioritou. Samozřejmě, že by to bylo logickým krokem ve spolupráci dvou strategických partnerů. V tuto chvíli se o tom nejedná, ale až nastane vhodný čas k těm jednáním se opět vrátíme. Pokud jde o CETA, tak Evropská unie je připravená. My jsme provedli všechny kroky, které byly nutné na evropské straně. To znamená, že v tuto chvíli vyčkáváme na signál od kanadské strany, že i tam byly dokončeny všechny potřebné kroky. Je potřeba, abychom kromě toho dále vyjednávali o obchodní dohodě mezi EU a Čínou. Snažíme se v této souvislosti o dohodu, která bude co možná nejvíce ambiciozní a která bude dobře zohledňovat zájmy našich podnikatelů. Ta jednání byla velmi zdlouhavá, pomalá, nicméně v některých otázkách jsme dosáhli pokroku. Můj čas již takřka vypršel, ale přesto mi dovolte, abych v tuto chvíli přednesla několik slov o pravidlech VTO. To vždy byl a i nadále bude Úhelný kámen světového obchodu VTO musí i nadále sehrávat klíčovou roli. My jsme přesvědčeni o tom, že ve Buenos Aires se pokusíme dospět k dohodě mezi členskými státy a podporujeme komisi v tom, aby tedy se snažila připravit stabilní a vyváženou dohodu s dalšími smluvními stranami. Samozřejmě, že definitivní výsledek závisí na dohodě a ochotě všech stran. Nikdy není jednoduché dosáhnout konsenzu. Ten proces je velmi zdlouhavý, ale Evropská unie musí i nadále sehrávat vůči a velmi aktivní roli v celém tom procesu. Nyní tedy nástroj na obranu obchodu a jejich obnova. Naše pozice je v tomto ohledu naprosto jasná. Chceme tedy dosáhnout rychlé dohody s Evropským parlamentem. Na tom se také shodly tři předsednictví ve své dohodě v roce 2017. Je to náš požadavek a kromě toho Rada požaduje to, abychom se shodli na nástrojích na ochranu obchodu, která budou dobře zohledňovat pravidla VTO. V této souvislosti tedy děkujeme Evropskému parlamentu za konstruktivní přístup. Jak víte, Rada teprve musí představit svoji pozici, pokud jde o tyto nástroje na ochranu obchodu. Snažíme se tedy najít kompromis, tak abychom byli schopni dosáhnout dohody s Evropským parlamentem co možná nejdříve. Nyní datové toky. Máte pravdu v tom, že součástí mého portfolia je i informační společnost a vím, že právě datové toky hrají v obchodě velmi důležitou roli ne, mezi členskými státy, ale především ve vztahu ke třetím zemím. To znamená, že potřebujeme soubor pravidel, která vytvoří rovnováhu mezi ochranou soukromí individuálních subjektů a konkurenceschopností podniků na straně druhé. My jsme tady o tomto tématu, které je velmi důležité, dostatečně diskutovali a my jako předsednická země jsme odhodláni v těchto jednáních pokročit tak, aby ten výsledek byl co možná eh, nej, nejvíce eh, úspěšný. A nyní tady bude následovat druhé kolo otázek. Já si myslím, že pět minut nestačilo na to, aby nám paní ministrině tady byla schopna odpovědět na naše otázky. Paní ministrině samozřejmě bude mít další možnost promluvit a odpovědět na vaše dotazy, jakmile tedy eh, skončíme eh, naši schůzi. Nejprve tedy David Martin za sociální demokraty. Paní Hautala se ptala na vyjednávací mandát. Já si myslím, že by to tady velmi přispělo k transparentnosti v Evropské unii. Druhá otázka, Singapur eh, zvažuje rada eh, to, že by tady, tady odlišila investice a služby a výrobky v rámci té dohody, tak abychom usnadnili ratifikaci. A konečně poslední otázka se týká Filipín. Je dobré, že jsme tedy přerušili uh, Eh, jednání o dohodě o volném obchodu vzhledem k eh, lidskoprávní situaci v této zemi. Já vím, že tedy komise dostala eh, zprávu o GSP+. Já bych se chtěla zeptat, jestli ta zpráva je tedy negativní, jestli rada tedy uvažuje o tom, že by systém GSP+, byl také pozastaven. A nyní Judith Curtin Darling, děkuji, děkuji paní ministrině za to, že jste přišla mezi nás. Musím říci, že je mi trochu líto, Eh, že jste tady, protože bych byla radši, kdybychom byli my jako Britové eh, předsednickou zemí a kdybychom tu tady měli britského eh, ministra my jsme se tedy rozhodli, že nepovedeme hlavní eh, obchodní blok světa a že se tedy vydáme svou vlastní cestou. Já bych chtěla položit jednu otázku. Na G20 jsme slyšeli různé názory. Na jedné straně to byl tedy eh, Donald Trump, eh, byla tam paní Marklová, byla řeč o zlepšování transatlantických vztahů, o TTIPu. Já vím, že jsou tu různé názorové bloky a proto bych se ráda zeptala, jestli se v radě radě diskutuje o evropském mandátu, o mandátu EU, o jeho novém vyjednávání, pokud jde o obchodní bloky a jak to tady vidíte s tím, že by se tady obnovila eh, jednání o TTIPu. A nyní tady pan Buchner za zelené, který dostane slovo za, na minutu. Prosím. Děkuji. Mám velmi stručnou otázku. Pokud jde o dohodu s Japonskem, tak je to tak, že ty nejdůležitější věci v těch takzvaných technických jednáních by měly být probírány v takzvaných technických jednáních. To podle dosavadní praxe znamená, že Evropský parlament o tom nedostává žádné informace. A proto bych se vás rád zeptal, jestli jste ochotná se zasadit o to v radě, abychom tedy alespoň Eh, pokud jde o technická jednání, tu situaci změnili. To znamená, že bychom dostali plnou informaci o tom, jak se diskutuje o otázkách, které jsou pro nás naprosto zásadní. Děkuji. A nyní pan Mavrides z SAD. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já začnu anglicky a následně tedy přejdu do své vlastní rodné řeči. Nejprve mi dovolte, abych vás přivítal a abych vám upřál, popřál mnoho úspěchů do vašeho předsednictví. Já tady vidím program estonského předsednictví a čtu si tu o obchodu. Je tu řečeno, že v závislosti na pokroku jsme ochotni pracovat na mandátu jednání, pokud je o modernizaci celní unie mezi EU a Tureckem. Dovolte mi, abych řekl pár slov ve svém rodném jazyce. Já bych vám chtěl v této souvislosti říci, že to, co stojí v programu estonského předsednictví, podle mě skrývá dvě hypotézy. Ta jedna se skrývá nebo se týká lidskoprávní situace v Turecku, tamnějších práv a svobod, a druhá se týká o, o, povinnosti Turecka uplatnit celní unii. A tam samozřejmě e, jednoznačně spadá i otázka uznání Kypru. To znamená, že bych se vás chtěl zeptat, e, co chcete v tomto e, udělat. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se tedy nyní hlásím svým vlastním jménem a měl bych čtyři otázky na zástupkyni estonského předsednictví. Za prvé, jaké priority tedy budete zastávat, pokud jde o multilateralismus na ministerské konferenci v eh, Buenos Aires. Eh, politika na ochranu obchodu. Hovořila jste o tom, že, jste se, že byste chtěli dospět eh, ke kompromisu, ke konsenzu v radě. My bychom se tedy chtěla za, chtěli zeptat, jak to by, bude vypadat s politikou ohledně TDI. A kromě toho bychom rádi věděli, jakou jakou pozici přijme Rada, pokud jde o větší flexibilitu. Za třetí, jaký postoj zaujímáte, pokud jde o K tomu, že by tedy E, Evropská unie neměla blokovat žádné dohody. To zatím parlament e, neschválil. A potom cíle udržitelného rozvoje je velmi důležité, abychom tedy i nadále rozvíjeli naši e, aktivitu a abychom tedy sankcionovali neplnění povinností. Děkuji. Uh, um, Tremble to, correct uh, darling Chtěl bych opravit paní Curtin Darling. Eh, Musíme si uvědomit, že severoamerický Severoamerická zóna volného obchodu je větší než ta evropská, včetně Spojeného království. Já bych se rád zeptal, co je pro komisi důležitější. Uh, Eh, uplatňování těch vyjednaných dohod o volném obchodu, anebo je pro vás důležitější to, abyste eh, prováděli zelenou agendu, to znamená agendu zelené strany, která tady byla velmi eh, výstěžně představena. Co je pro vás důležité, důležitější pro úspěšné vyjednávání obchodních dohod? Neměli byste tady zapomenout na tu agendu zelené frakce, která nemá v těch členských státech EU velkou podporu. Ano, děkuji. A nyní, pane ministrině, ministrině budete mít eh, možnost eh, odpovědět na všechny dotazy, které byly vzneseny. Prosím. Eh, děkuji. Opět to byly velice důležité otázky. a důležitá témata. Nejprve dohoda o volném obchodu a výrok soudu k Singapuru. Předsednictví vítá rozhodnutí soudu, které vytváří právní jistotu v Evropské unii a vyjasňuje také povinnosti členských států. Je to důležitý soudní rozsudek. Současně potřebujeme důkladnější diskuzi o účincích tohoto rozsudku. Nejenom pro Singapur a pro tuto dohodu, ale pro obchodní politiku Evropské unie vůbec. Čekáme teď tedy na náměty komise, na stanovisko komise Čekáme na stanoviska členských států a uvidíme, jak budeme postupovat dál. Teď ty mandáty pro vyjednávání. Jak víte, Rada teď důkladně posuzuje všechny žádosti Evropského parlamentu, ale zatím ještě příliš brzy mluvit o budoucnosti a budoucích vyjednáváních. než rada ten mandát schválí. Teď ta ministerská konference VTO v Buenos Aires a očekávání a případné výsledky. Dnes je samozřejmě ještě příliš brzy o těchto věcech mluvit. Evropská unie a partneři Evropské unie navrhli řadu věcí, aby bylo dosaženo dohody. V Ženevě se na tom pracuje. V Marrakeši bude také ministerská schůzka. A já myslím, že to snad vyjasní, jaká je situace. A budeme dál spolupracovat s komisí a budeme se snažit najít rovnováhu a zajistit rovnováhu mezi zájmy členských států a těmi citlivějšími otázkami. Nyní k Turecku. Celní unie. Rada teď projednává návrh komise na zahájení vyjednávání s Tureckem o obnovení celní unie. My jako předsednictví jsme připraveni věnovat hodně úsilí tomu, aby ta jednání pokročila, ale jsme přesvědčeni o tom, že obsah je důležitější než rychlost. Je to velice dobrá příležitost obnovit obchodní spolupráci s Tureckem, Obě strany by tím získaly, ale víme, že jsou tady i politické výzmy, jsme si jich vědomi a na všech úrovních je zohledňujeme a nebudeme na ně zapomínat. Teď obchodní dohoda s Japonskem. Ano, to pro nás představovalo velký úspěch, ale nemůžeme usnout na vavřínech. V každém případě to vysílá velice silný signál v době, kdy vidíme, že protekcionismus nabývá na síle, nebo alespoň tendence k němu. Musíme být dále v kontaktu se zámovými skupinami a také s občanskou společností, abychom vysvětlili, z čeho ta dohoda vychází, a abychom také případně mohli mluvit o problémových oblastech, které by se mohly vyskytnout. A lidská práva a obchodní dohody. Chceme spustit důkladnou diskuzi o udržitelném vývoji o tomto aspektu v obchodních jednáních a dává nám to příležitost k horizontálnímu pohledu na to, jak eh, posílit Evropskou unii i v oblasti lidských práv prostřednictvím obchodu. A velice dobrou motivací je také GSP+, je to motivační faktor pro třetí země. I v oblasti, které se týkají, nebo vlastech, které se týkají lidských práv. Do konce listopadu chceme zpracovat stanovisko případnému obnovení GSP+. A nyní USA a TTIP. Já myslím, že na tuto otázku už jsem odpověděla v prvním kole. Děkuji. Ano, děkujeme, paní ministrině. Vaše předsednictví čeká opravdu náročné období. Vyžádáte podporu parlamentu a já myslím, že to mohu přislíbit. A jsem přesvědčený o tom, že budeme úzce spolupracovat, abychom splnili řadu cílů, které jsme si stanovili. Hodně štěstí ve vaší práci a děkujeme. Bylo nám potěšením. Mnohokrát děkuji. Mrzí mě, že jsme měli tak krátký čas, ale Snad ještě v budoucnu bude řada příležitostí k setkání a vy budete mít jistě dobrý důvod pro to, abyste přijali do Estonska v příštím půlroce. Všechny vás zveme a přeji příjemnou dovolenou, která vám brzy začíná.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 Dobře, vážení kolegové, nyní je mi velkým potěšením, že mohu přivítat Cecílii Malstrémovou a ta nás krátce seznámí eh, s principiální dohodou s Japonskem. Bohužel eh, tady nemůže zůstat po celou dobu, na celou diskuzi, ale je tady také hlavní vyjednavač – a dokáže jistě odpovědět na všechny otázky. Nejprve dáme slovo Cecílii a <clears throat> potom našemu zpravodaji Pedrovi a stínovým zpravodajům. A uvidíme, jestli Cecílie stihne odpovědět. Jinak odpoví vědnavač. Takže prosím o stručnost. Prosím, Cecílie. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice ráda, že jsem mezi vás mohl přijít. Půjdeme rovnou k věci. Minulý týden jsme oznámili principiální uzavření dohody o ekonomickém partnerství mezi EU a Japonskem. Bezprostředně po tomto oznámení jsme také poslali podrobné shrnutí eh, a většinu těch vyjednávacích textů do Evropského parlamentu a do členských států a také bylo rozhodnuto, že tyto dokumenty budou zveřejněny online, abychom plně dodrželi náš závazek, který se týká transparentnosti. Uzavření této dohody je opravdu velký úspěch pro Evropu i pro Japonsko. Jak víte, bylo to dlouhé a obtížné jednání. V tomto výboru jsme několikrát říkali, že už se blížíme závěru, ale nepodařilo se nám to uzavřít před Vánocemi, protože to prostě nebylo dost dobré. Ale už je a protože globální a strategická situace se změnila, obě strany využily této jedinečné příležitosti a pokusí se společně podpořit volný a spravedlivý obchod a vyšlou silný signál proti ochranářství. Japonsko bylo schopno přijmout nezbytné politické rozhodnutí a předvést interní vedení, což umožnilo dohodu. Pro nás i pro Japonsko je to skvělá dohoda. Umožní to nejenom velké ekonomické přínosy, ale zblíží to také EU a Japonsko ve snaze prosazovat například mezinárodní standardy. Změnila bych pár hlavních věcí. První se týká tarifů. Tato dohoda hodně liberalizuje obchod. Na japonské straně 95 dovozu z Evropské unie a 99 evropského importu bude liberalizováno a zbývající import bude částečně liberalizován prostřednictvím kvót a tarifů v zemědělství. Víno, což je druhý největší vývozní artikl Japonska, bude liberalizován od vstupu v platnost a Japonsko také zracionalizuje proces ve vztahu k aditivům. Další věci, jako je třeba těstoviny, cukrovinky, čokoláda, to bude také liberalizováno. Hovězí, vepřové maso, tam se hodně zlepší přístup na trh s tou pojistkou, že ponecháme velký prostor pro velkou většinu evropského exportu. To tež platí i pro mléčné výrobky, síry. Tam bude plná liberalizace pro tvrdé síry a kvóty a tarify pro ostatní síry, například čerstvé a zpracované nebo mm, síry, jako je camembert, mozzarella a podobně. Tarify a kvóty budou plně pokrývat současný export a v čase to ještě, v průběhu času to ještě naroste, vzhledem k tomu, že spotřeba síra v Japonsku hodně roste. Budou také zrušeny tarify pro dřevo a průmyslové produkty budou plně liberalizovány, bude tam přechodné období pro všechny sektory, kůži, chemikálie, plasty, kosmetiku, textíly, oděvy, všechny oblasti. A zajistili jsme také dobré přechodné období, sedm let, pro náš nejcitlivější sektor, což jsou automobily. Pokud jde o veřejné zakázky, zajistili jsme si určitou doložku u železnic, tam je přechodné období jednoho roku pro postupu v platnost. A pokud jde o přístup na trh, Japonsko souhlasí s tím, že 48 velkých měst eh, budou spadat pod nediskriminační režim. A Evropská unie má podobný závazek. Netarifní opatření. To je jedna z velice důležitých součástí. Posílíme vzájemný závazek eh, dodržovat mezinárodní standardy jako nejlepší základ pro ještě užší spolupráci. Konkrétně jsme uzavřeli práci na dvou seznamech našich netarifních opatření. Máme jednoznačnou cestovní mapu a zdůrazňujeme další postup. Máme také přílohu pro automobily, tam je pojistka a doložku snapback, která umožňuje znovu zavést tarify v případě, že by Japonsko také opět zavedlo tarify. U služeb a investic tady je také důrazný závazek eh, v souhladu s posledními FTA, dále tady máme řešení sporů, to ještě není dořešeno, my trváme na tom, že se nemůžeme vrátit ke starému systému. Tady máme jednoznačný závazek. My jsme do jednávání vstoupili s naším novým systémem, ale tady budeme potřebovat na podzim další jednání. Na tom se zatím neschodneme. Duševní vlastnictví a zeměpisná označení, tady máme také velký závazek. Máme 205 označení, která ochrání Japonsko vývoj, tam budou všechny klíčové prvky, o které žádáte, a které jsou teď standardní v našich dohodách. Je tady závazek použít klíčové mezinárodní eh, nástroje, dodržovat pařížskou dohodu, pokračovat v postupu ratifikace základních eh, úmluv Mezinárodní organizace práce, tady tam máme institucionální uspořádání, pro implementaci kapitol a také mezivládní konzultace i v oblasti řešení sporů a také možnost využít nezávislý panel odborníků. Poprvé budeme mít samostatnou kapitolu pro malé a střední podniky v FDA a cílem je samozřejmě umožnit a pomoct malým a středním podnikům také těžit z této dohody. A poslední věc. Jak jste slyšeli, podařilo se nám toho hodně, ale ještě nejsme u konce. Dva vyjednávací týmy opravdu tvrdě pracovali, pracovali jsme na všech úrovních, máme tady hlavního vyjednavače Maurosana, který vám může odpovědět na otázky. Ten odvedl opravdu pozoruhodnou práci, ale ještě nám určitá práce zpívá. Budeme znovu pokračovat, jakmile to půjde po, letní, po letních prázdninách, abychom tu dohodu ukončili, uzavřeli a abychom ji uzavřeli do konce roku a abychom mohli spustit všechny procesy, které povedou k dohodě, o které vy potom budete hlasovat a která vstoupí v platnost. Takže budeme na tom dál pokračovat, pane předsedo. Máme velkou část, která už je uzavřená, která už je zajištěná, to už nebudeme znovu otevírat. A to je velký úspěch. Mnohokrát děkuji. A děkuji za tuto možnost. Děkujeme, Cecílie. Máme tady hodně žádostí o slovo, jak už jsem zmínil. Nejprve vystoupí Pedro jako zpravodaj a potom stínoví zpravodajové, ale stanovíme si časový limit, maximálně budou asi dvě minuty. Pedro. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Děkuji, že jste přišla, děkuji, že jste nás seznámila s tím, jaký je váš názor na určité prvky této politické dohody. Rád bych připomněl, že Evropský parlament od samého počátku a zvlášť od přijetí usnesení v roce 2012 podporoval a požadoval tato jednání. Já myslím, že můžeme uvítat tento významný vývoj, ale jako zpravodaj musím jednoznačně uvést, že samozřejmě nejsme na konci cesty a Evropský parlament to bude bedlivě sledovat, až do samotného konce. Chceme komplexní a vyváženou dohodu s vysokými standardy, které budou respektovat naše hodnoty a naše zájmy, jak pro občany, tak pro podniky. A budeme tak pokračovat až do konce. Rád bych zdůraznil některé věci. Za prvé, transparentnost. My samozřejmě pozitivně hodnotíme, že komise zveřejnila 18 návrhů kapitol pro vyjednávání, stejně jako mandát, ale rada to ještě neschválila. A to je velká politická chyba. Není důvod v této fázi vyjednávání nezveřejnit tento mandát. Nevím, co si představujete do budoucna. Dále investice jsme si vědomi toho, že nebylo dosaženo dohody. To je velice citlivá záležitost i pro Evropský parlament. Nám je jasné, že se nemůžeme vrátit k tomu eh, staromodnímu systému soukromé arbitráže. A chci se zeptat, jakou alternativu vidíte do budoucna v tomto vyjednávání. Za třetí, kapitola o udržitelném vývoji, rozvoji. Potřebujeme důraznou a ambiciozní kapitolu o udržitelném rozvoji. A to platí především pro úmluvy Mezinárodní organizace práce. Víme, že je tady takový obecný závazek. Co můžeme očekávat od Japonska v tomto ohledu? Můžete říct, že dvě zbývající úmluvy Mezinárodní organizace práce Japonsko ratifikuje? A dále regulatorní spolupráce. Zatím ještě nemáme dohodu o této kapitole, je to velmi citlivá a důležitá kapitola. Proč? V čem jsou problémy? Co očekáváte u této kapitoly? A poslední věc, rád bych poděkoval za veškeré úsilí a konstruktivní dialog s vyjednávacím týmem, zejména s Mavrem Petričonem, jsem si jistý, že budeme takto pokračovat i v monitorovací skupině, kterou chystáme zřídit. Mnohokrát děkuji. Za ALS by to byl pan Valeza, ten tu není. Nahradí ho někdo? Pan Fízer? Pan Pus? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla a prezentovala nám tady tuto velice významnou dohodu. Chtěl bych vám poblahopřát a celému vyjednávacímu týmu komise. Z politického hlediska jste skutečně dosáhla rychlé politické dohody s Japonskem poté, co se USA stahlo z dohody TTIP. Samozřejmě vyhradíme si čas, abychom si text dobře prostudovali, abychom se podívali, zda Japonci nás berou tak seriózně, jak. A chtěl bych vám položit tři otázky. V oblasti cel, cla a tarifů japonské vozy mají snížení cel na pro, zatí, pro přechodnou dobu 7 let, to je zaručeno. Platí tento režim pro všechny vozy, anebo je různý vozem pro, eh, režim pro elektromobily například? Druhá otázka, podniky vědí, že Japonsko je velmi silné v normativní oblasti. Jak můžete zaručit, že jakmile bude dohoda uplatněna, tak nebudou nějaké nové japonské normy, které naruší tu dohodu? Mám na mysli, na, na mysli například Airbus který nemůže přistávat na letišti v Tokiu. A víme, že železniční sektor je velice zasažen těmito rozhodnutími a mám dojem, že v normativní oblasti tady tato rozhodnutí nejsou prioritou Japonska. A jak se chcete vyhnout tomu, aby Japonsko se nechovalo trošičku bohužel jako Kanada, která dává vlastně oče výhody svým vlastním výrobcům mléka. Děkuji. Za EKR pan Kamal. Thank, thank. Mnohokrát děkuji. Především chci za skupinu EKR poblahopřát komisi a týmu komise k dosaženému pokroku. Jak víte, EKR je pro volný obchod. Vzpomínám si, že jednou na jedné schůzce mě liberální předseda obvinoval z toho, že jsme příliš liberální, tak alespoň vidíte, nakolik jsme nakloněni volnému obchodu. A také mě zaujala ta věc, která se týká francouzského železničního vybavení na japonských železnicích. Já myslím, že Japonci by také chtěli, aby japonské vlaky jezdily na, na francouzských železnicích. Takže potřebujeme opravdu volnou dohodu. Mám dvě stručné otázky. Za prvé, jak daleko jsme ve vyjednávání o investicích? Já vím, že jste to už zmínila, že se k některým věcem nechceme vracet a můžete to trošku rozvést nebo je to příliš citlivé? A za druhé, mluvila jste také o tom, že se neschodnete na regulatorní spolupráci. Co jsou hlavní věci, na kterých se nemůžete dohodnout u regulatorní spolupráce? Můžete to trošku rozvést a pak se chci ještě omluvit. Já mám teď dnes eh, na programu dva různé výbory a musím odběhnout do jiného výboru, takže neuslyším vaše odpovědi, ale mý kolegové ze skupiny EKR i ostatní mi jistě vyřídí, co jste říkala. Děkuji. Mnohokrát děkuji a za liberály. Děkuji, pane předsedo, a vítám paní komisařku. Zdá se, že jste úplně náhodou byla zachráněna, protože jinak bychom mohli mít, museli mít diskuzi o skutečné liberalizaci a tak dále. Nicméně, buďme pro dnešek pozitivní. Děkuji komisi a vyjednávací týmu za tvrdou práci v posledních čtyřech letech a také za ten velice důležitý signál, který ta politická dohoda s Japonskem vysílá v tento klíčový okamžik. Samozřejmě vznikla politická hybná síla, bohužel v okamžiku, kdy dochází ke změně vedení a směru ve Spojených státech a otevírá se tak příležitost posílit náš vztah s Japonskem a společně posílit systém obchodu založený na pravidlech, což je podle mě zásadní. Já vítám skutečnost, že trváte na tom, že musíme zachovat reformní systém ochrany investic přes ICS a pokud to bude potřebovat další čas, bude to asi lepší, než kdyby nebyla žádná dohoda, než nebo kdyby to bylo potřeba dělat na základě kompromisu. Podobně chápu, že potřebujeme trochu víc času pro pravidla pro digitální obchod nebo obchodní toky. Já vím, že to je priorita pro Japonsko. Když jsem byla v Japonsku, mluvilo se o tom na každé schůzce a samozřejmě, protože obchod se modernizuje a protože služby a v zásadě každý sektor je stále víc digitální, říkám si, co můžeme očekávat. V tomto výboru se těším na to, že se podíváme na informace, které jsou online, to také vítáme. Právě jsme vyzvali radu, aby zveřejňovala mandáty. Patří to k tomu, že potřebujeme lepší transparentnost. A možná mám ještě otázku na to, jak to vypadá z hlediska dalšího postupu. Máme tady politickou dohodu, některé nedořešené otázky. Můžete nám trošku podrobněji nastínit, jak předpokládáte další postup a kdy můžeme konečně začít mluvit o implementaci a ratifikaci. Nakrát děkuji za zelené. Děkuji, abych měl čtyři krátké otázky. První Otázka, která je pro mě důležitá, se týká těch takzvaných technických jednání, nebo bude se o nich jednat, která alespoň dosud, o kterých dosud parlament nedostával vůbec žádné informace. Takže umožníte nám tedy plný přístup k informacím, anebo bude to zase jaksi tajné jednání? Druhá otázka, jak to vypadá se spoluprací v oblasti regulace? Je to jako u CETY ještě na dobrovolné bázi, anebo bude to závazné, tak jako v případě jiných dohod? Třetí otázka, co se týká radioaktivity, eh, v potravinách například mají Japonci velmi vysoké limitní hodnoty kvůli Fukushimě, takže školní děti, kteří, které konzu nejedí tedy Eh, tato jídlo z oblasti Fukushimy jsou eh, označovány jako, že nejsou vlastenecké nebo nejsou vlastenci. Jakým způsobem tedy se, jaké hodnoty radioaktivity se budou připouštět u potravin při importech? A čtvrtá otázka, jak to vypadá s importem zakázaného, eh, zakázaných produktů. A nyní Helmut Scholz za GUE. Já se omlouvám, že jsem vás přehlédl. To je tak. Rád bych poděkoval paní komisařce za to, že přišla a jsem rád, že přežil tedy i hlavní vyjednavač, že tu je, protože eh, jsem tedy slyšel, že dostal za úkol nevracet se do Evropy bez politické dohody. Ale nyní bych se rád zeptal na jednu věc. Je to pouze takový e- efekt před summitem G20 a jak to tady vypadá s tím konkrétním textem, který bychom předložili eh, k otevřeným kapitolám. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby Evropský parlament neratifikoval žádnou obchodní dohodu v budoucnu bez toho, aniž by eh, rada zveřejnila mandát. Já vím, že vy, paní komisařko, souhlasíte s tím, že zveřejňování Eh, vyjednávacích mandátů v oblasti obchodu je velmi důležité, protože tak všichni budou mít možnost pochopit, o čem jednáme a do budoucna to eh, tedy bude důležitá věc ve vztahu mezi EU a třetími zeměmi. To znamená, že eh, Rada tento požadavek zatím odmítla. A pokud jde o spolupráci v oblasti regulace, tak bych se rád zeptal, jestli ta formulace CETA plus je součástí vašeho návrhu mm, o Japonsku. Co tedy můžeme konkrétně očekávat? Co můžeme konkrétně očekávat v kapitole o regulaci? Pokud jde o data, tak Mariti Šáke se k tomu již vyjádřila, ale i já bych chtěl vědět, jakou konkrétní regulaci datových toků můžeme očekávat v rámci té obchodní dohody. A pokud je o veřejné zakázky, tak je to tak, že zatím není evropská regulace nebo evropské nařízení, které by se týkalo evropské regulace veřejných zakázek. A proto se vás ptám, co tady můžeme očekávat v tomto ohledu v této bilaterální dohodě. A to je všechno. Děkuji. Děkuji. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste dnes přišla mezi nás. Já také se připojuji již k tomu, co řekli kolegové, nedostatečná transparence, alespoň tedy do minulého týdne. A jinak naše hodnocení samozřejmě je zatím jen takové přibližné. Na ekonomické úrovni jsou zde samozřejmě některé pozitivní aspekty, přístup na veřejný trh, země, našich zemědělských výrobků. Země jako Japonsko byly doposud velice uzavřené z tohoto hlediska. 85 práv na zemědělské výrobky se sniží. To, to je dobré, ale musí to pokračovat. A co nám dělá starosti, tak protože, jak se říká, ten ďábel se schovává v detailech a je tam ještě tak hodně takových šedých, nejasných míst. A naše podpora bude samozřejmě záviset na tom, jak budeme moci skutečně zhodnotit a pochopit, do jaké míry ten proces bude transparentní. Podle informací, které jsme obdrželi minulý týden, je ještě hodně bodů, které jsou nevyřešené, například regulatorní spolupráce v oblasti služeb, jaké služby budou pokryty, jaké budou liberalizované a jaké ne. Samozřejmě Samozřejmě toto všechno má také dopad na privatizaci veřejných služeb a to ještě není vyjasněno. Potom záruky, pokud jde o osobní údaje, které jsou předávány, svěřovány japonským podnikům a potom ochrana investic, tady také nemáme jasno. Zda tam bude nějaké ustanovení, které uh, Eh, bude vlastně nějakým způsobem chránit tyto údaje. Ochrana životního prostředí, lesy a tak dále, toto je také potřeba prohloubit. Zde je také hodně šedých míst. A poslední věc, kapitola o malých a středních podnicích, to vítáme, to je poprvé, co je to uvedeno v takovéto dohodě. To je důležitý bod a vítám to, co je uvedeno v této kapitole. Děkuji za, za to, že jste přišla, že nás budete informovat a budeme očekávat definitivní text, abychom se mohli definitivně vyjádřit. Děkuji. Nyní, Cecilie dostane možnost odpovědět na tyto otázky. Děkuji vám za váš zájem. Já vím, že celá řada z vás se dotkla podobných otázek, to znamená, že se pokusím na to odpovědět. Za prvé, pokud jde o mandát, tak já naprosto eh, souhlasím s tím, co jste řekli. Víte, že jsem psala, volala, hovořila se členy rady, tak aby eh, zveřejnili mandáty. Některé členské státy chtějí, ale není jich dost. To znamená, že ta diskuze v radě pokračuje. Právě teď se o tom diskutuje a já doufám, že to tedy dopadne. Komise s vaší podporou navrhla to, že by to měla být pravidelná věc, eh, že by tedy ten mandát měl být eh, zveřejněn. Ty mandáty jsou poměrně technické, nudné, v podstatě tam není žádná politická ideologie, to znamená, že by nemělo ničemu škodit, pokud budou zveřejněny. To znamená, že o to bychom měli společně i nadále bojovat. Investice, to je jedna z otázek, která zatím vyřešena není. Celá řada věcí vyřešena byla, ale to, co se nevyřešilo, se uzavřelo. My tady například eh, neotivíráme přístup na trh. Eh, na to se ptala paní Šáke a další. Investice se neřeší, nevyřešily. Eh, Japonci mají pocit, že by to mělo zůstat tak, jak to je. My jsme řekli za Evropskou unii, že pro nás ani pro parlament starý systém není alternativou. To znamená, že jsme diskutovali o různých systémech, vysvětlovali jsme to, ale nebyla možnost se nějak přiblížit. Eh, to znamená, že to je jedna z otázek, o které budeme i nadále na podzim diskutovat, ale dali jsme jasně najevo, že se nechceme vracet ke, k původnímu systému ISDS. To znamená, že je to připraveno na září, až se zase setkáme a až budeme tedy pokračovat v jednáních. Pokud jde o udržitelný vývoj, tak máte pravdu, že to je velmi silná, důležitá kapitola, která obsahuje závazky eh, pro Eh, které se týkají ratifikace umluv MOP. Dvě zatím Japonsko neratifikovalo, v jedné umluvě eh, pokročili, v druhé eh, zatím není znám harmonogram, týká se to tedy nucené práce, ale Japonsko má zákony, které zakazují nucenou práci, to znamená, že to není tak, že v Japonsku by byla nucená práce běžná, ale jiné země mají podobný problém. Nám Ehm, e, například trvalo 25 let, než jsme ratifikovali úmluvu o lidské práci. To znamená, že v tom, o dětské práci, pardon, to znamená, že v tom pokračujeme. Pokud jde o spolupráci v oblasti regulace, tak tady nejsou zásadní politické rozdíly, ale trvá to. Je to poprvé, kdy Japonsko má takovouto kapitolu v obchodní dohodě, to znamená, že musíme ještě počkat, vyžaduje to větší mm, čas, než tedy e, to bude Eh, úspěšnější, ale z politického hlediska tam žádný odpor není. To znamená, že pouze potřebujeme více času na to, aby se to zapracovalo a na podzim v tom budeme pokračovat. Pan Prust se ptal na eh, cla pro auta. Týká se to tedy všech aut, včetně elektromobilů. Domníváme se, že to je něco, co je pro náš automobilový průmysl přijatelné, protože jako kompenzaci se nám podařilo dosáhnout toho, že Japonci budou dodržovat mezinárodní standardy, pokud jde o autodíly a automobily, což byl jeden z největších problémů eh, v protože autodíly eh, byly eh, pro japonská auta velmi drahá. Eh, kromě toho tady máme pojistky, to znamená, že můžeme zasáhnout, pokud by Japonsko se vrátilo ke starým, tedy netarifním opatřením, která jsme se snažili odstranit. To je tedy v té dohodě dáno. Pokud jde o investiční dohody, tak na to už jsme odpověděli. Paní Šáke se ptala o digitální kapitolu, to je samozřejmě také věc, kterou jsme si nechali na podzim. Paní Jourová na tom tedy pracuje s Japonci. Já si myslím, že už to podepsali, že už podepsali dohodu? Ne, tak zatím ne, ale eh, chystá se dohoda o přiměřenosti, to znamená, že budeme mít podobnou ochranu údajů a až to tedy vstoupí v platnost, tak datové toky budou moci eh, být bez překážek, data potečou, budou tam nějaké revizní doložky, ale je to nepochybně věc, kterou ještě budeme řešit na podzim. Jaký je pokrok? Eh, pan Buchner, ano, ta regulatorní kapitola bude dobrovolná. To byla jedna z otázek, kterou jste také položil. Zakázané velrybí maso, to je v Evropě zakázáno, na tom se nic nezměnilo. Máme tady naprosto jasnou legislativu, která se týká například i nelegálního kácení. To, myslím si, že v té dohodě je odkaz na nelegální kácení. Chov velryb není součástí obchodní dohody, ale máme jiná fóra, kde tedy globálně tuto otázku řešíme. Je naprosto jasné, že obchodní dohoda nezmění nic na naší pozici, pokud jde o eh, chov velryb. Pokud jde o radioaktivitu, tak oni mají vysoké standardy, oni tady zvýšili ty limity eh, a můj kolega Andrukaitis s nimi velmi těsně spolupracuje, snažíme se to tady nějak sladit a snažíme se k tomu přistupovat vědeckým způsobem, to znamená, že to je věc, která se řeší a která tady probíhá paralelně k vyjednávání o obchodní dohodě. Pokud jde o veřejné zakázky, tak eh, si myslím, že eh, vy jste tedy zmínil nástroj, eh, mezinárodní nástroj pro veřejné zakázky IPI, které se zasekl. Myslím si, že eh, tady došlo k určitému pokroku. Francouzská vláda eh, v tom trochu postupuje, to znamená, že po letní přestávce můžeme očekávat nějaký posun. Podařilo se nám tedy dosáhnout té dohodě, dohody o 48 městech a snažíme se o reciprocitu na subnárodní úrovni. Tato dohoda není na efekt. Skutečně se nám podařilo dosáhnout eh, mnoha věcí a to, co, to, čeho jsme dosáhli, je uzavřeno, o tom už se znovu jednat nebude. To se týká investic, dat eh, a některých dalších aspektů, které si můžete eh, v těch dokumentech přečíst, ale Mauro San možná může tady informovat e, o dalších detailech, které se týkají dalších bodů. V každém případě na podzim se musíme pokusit to dokončit. Všichni představitelé se na summitu ve čtvrtek zavázali, že se to pokusíme e, na podzim ukončit, pak tedy začne to pra- ta právní analýza, překlady dostane se to k vám a tak dále, ale já bych byla velmi ráda, kdyby se to všechno podařilo ukončit během vašeho mandátu. To znamená do uh, rané zimy roku 2019 paní Pigin, já jsem zapomněla na vaši otázku. Ano, my jsme s Japonskem zajedno v tom, že nechceme dělat nic s veřejnými službami. Japonci to vidí podobně jako my, to znamená, že i pro ně je to velmi důležitá otázka, ale oni tedy o tom rozhodnou stejně jako my, pokud by mělo dojít tedy k nějaké privatizaci zdravotnictví nebo školství, to tedy e, není součástí těch dosavadních nabídek, vidíme to tedy podobně my i Japonci. Pane předsedo, domnívám se, že se mi podařilo odpovědět na všechny otázky v rámci uh, mých možností a nyní tudy, tady mm, bude mít možnost případně pohovořit eh, hlavní vyjednavač, musím ocenit jeho práci, kterou během čtyř let odvedl. Je stále naživu po těch dlouhých jednáních v Tokiu. Doufám, že tedy si po uh, ukončení těch jednání bude moci odpočinout. Doufám, že po krátké letní přestávce se nám to podaří dokončit. Ale, pane předsedo, my oba budeme tady ochotni kdykoliv přijít a diskutovat o obchodní dohodě s Japonskou nebo o kterékoliv jiné obchodní dohodě. Ráda bych tady popřála členům tohoto výboru eh, pěknou dovolenou, pěknou letní dovolenou. Ano, děkuji, paní komisařko, budeme nepochybně i nadále v kontaktu a nepochybně budeme o Japonsku a o dalších dohodách dále diskutovat. Já vím, že musíte odejít, ale Mauro zůstane. A o slovo se tady přihlásilo 8 řečníků. Já tedy navrhuji, aby otázky netrvaly déle než minutu. A nejprve má slovo David Martin, ale ten odešel. Anne-Marie Miner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se obracím, sice bych se chtěla obrátit na paní Malmstrémovou, ale ona bohužel odešla. Měla bych několik otázek. Hovoří se hodně o transparentnosti, ale je zde nabídka Japonců ohledně investic a pouze 30 lidí má eh, přístup k této japonské nabídce. Proč? Proč ja, vlastně dokumenty a jednání nejsou zveřejňovány tak, aby všichni členové parlamentu minimálně se jimi mohli zabývat a měli k ním přístup. Proč souhlasíte s, s neomezenými obchodními výměnami? oblasti a potom to, co se týká, no, nyní navrhujete, aby se vlastně zavedlo určité eh, limitní období. A potom ta dohoda, potom Potom byla zveřejněna studie, která uvádí, že, že je zde příliš optimistické eh, procento růstu, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jsou dokonce některé studie, které říkají, že vůbec nedojde k růstu nebo velmi malému. Jiné studie zase říkají, že ten růst bude velký. Takže odkud pocházejí tato čísla, odkud tedy byly zveřejněny tyto údaje? Maria Arena. Děkuji. První otázka se týká toho, co zde zaznělo ohledně dopadové studie. Máme dopadové studie z let 2012 až 2015, které jsou všeobecné. Bylo by možné mít eh, eh, studie dopadu po jednotlivých odvětvích a jednotlivých zemích. Druhá otázka se zase týká těch investic. Říká se nám, že je to něco, o čem se ještě jedná, jaké jsou šance na úspěch, že se podaří dospět k dohodě a ve vztahu k Singapuru. Zda stanovisko komise by bylo takové, že by vlastně, eh, abychom nemuseli nemuseli procházet národními parlamenty, aby vlastně... Eh, další otázka se týká liberalizace. Hovořili jste o liberalizaci v oblasti sírů, pro zeměděl, eh, potravinářských výrobků, bylo na 15 let, zatímco liberalizace u aut by trvala sedm let. Pod, můžete to tedy potvrdit, zatímco, přestože je to spíše japonský zájem. Jste, hovoříte stále o negativního seznamu, ale nás by zajímalo, abychom mohli pracovat u liberalizace spíše v rámci pozitivního seznamu. A poslední otázka se týká udržitelného rozvoje. Kapitola o udržitelném rozvoji. Máme zde už určitý dialog jsme vedli a vy jste řekli, že jste otevření postupu v oblasti sankcí u této kapitoly udržitelného rozvoje. Takže jak na tom komise je tady u otázky sankcí. Děkuji, pan Fizas. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl eh, říci bych vás zde chtěl přivítat a poblahopřát vám k úspěchu těchto vyjednávání, která se vyjejí dobře. Zemědělci jsou spokojeni s touto dohodou, což není obvykle. Ale chtěl bych o tom vědět poněkud více. Jaké jsou podmínky, pokud jde o zemědělské výrobky v rámci této dohody? jaký typ výrobku bude upřednostňován. A mohl byste nám také říci něco o chráněných eh, na zeměpisných názvech? Děkuji, pan Žado. Děkuji. Já se nebudu vracet k tomu, co už zde řekl hlavně zpravodaj ohledně transparentnosti. Transparentnost to je proces. Pokud chceme Eh, jednat demokraticky, tak je to prostě proces, není to pouze neprůhlednost a potom zde máte celou část dokumentů. To se prostě vytváří, to se buduje. Pokud chcete mít jakoukoliv demokratickou oprávněnost, tak musíme prostě změnit pracovní metody. Druhá věc, velmi stručně, ohledně otázky té radioaktivity. Když bylo oznámeno ze strany Junckera, Barosa, Harpra, tato dohoda o CETě, tak za 14 dní komise změnila nařízení v rámci směrnice o eh, pa, eh, palivech, tedy o pohoných hmotách. A nyní se zde dělá určitá politické prohlášení o této dohodě o volném obchodu a komise ruší veškeré kontroly u eh, potravinářských produktů dovážených s Fukushimi. Tak jakou důvěryhodnost můžeme mít že to neo, neozmezí tedy zdraví, když vlastně organizujete tyto věci v rámci veřejných prohlášení. Joachim Schuster. Jedna věc mě není jasná, a sice charakter těch jednání, protože většinou je to tak, že u těch komplexních mezinárodních jednání, že e, platí tedy, že dokud není definitivně schválena ta dohoda, neplatí nic. A nyní komisařka řekla, že určité části už jsou uzavřeny, a to znamená, že bych se rád zeptal, jak to vypadá u těch otevřených technických otázkách, otázek. Co se stane, pokud se neschodneme vůbec? Bude to tak, že nebudeme vůbec žád, mít žádnou investiční kapitolu? ale pokud ty názory budou neslučitelné. To znamená, že na to bych se rád zeptal. Běžně je to tak, že je to vyjednáno teprve tehdy, pokud jsou vyjednány všechny kapitoly. Děkuji, Jude Keaton Very... Děkuji mnohokrát. Bylo velice zajímavé vyslechnout si, jak nám paní komisařka Malstromová nadnesla všechny ty výhody pro Evropskou unii, které plynou z dohody. A moje první otázka zní, Nakolik je komise nebo členské státy ochotné spochybnit tyto výhody, abychom zajistili dobrou dohodu u investic? Mohlo by se stát, že investice se nakonec vynechají, kdyby ta jednání uvázla na mrtvém bodě? A druhá otázka, můžete nám potvrdit, že pokud nebude dohoda mezi Británií a EU po Brexitu, auta, která se vyrábí v Japonsku, by měla lepší zacházení na evropských trzích než japonská auta, která se vyrábějí v Británii, zvlášť v tom nejproduktivnějším závodě, což je Nissan v Sunderlandu. Já bych řekl, že by to tak bylo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych položila doplňující otázku k těm kapitolám o udržitelném rozvoji. Byla tam mm, řeč o nějakých sankcích a pokud jde o Singapur, uh, tak u odstavce 41 by připadlo v úvahu, že ta dohoda by mohla být zneplatněna v případě porušení ekologických pravidel. Pokud jde o datové toky, tak tady v radě nepanuje schoda, které země jsou proti, proč je to problém a kdy eh, komise tedy předloží definitivní koncept, který se bude týkat datových toků. Právě se hodnotí i to, zda máme stejnou úroveň ochrany dat, pokud pokud bychom dospěli k tomu, že ta úroveň je podobná, mohlo by se stát, že přijetí určitých ustanovení, eh, že určitá ustanovení do té dohody vůbec nebudou zařazena. Jak to tedy eh, vypadá? Mohlo by se stát, že tady dojde k blokádě nebo k nějakým dalším ustanovením? Eh, jak to vypadá a co chcete udělat proti tomu? Děkuji. Pane Dadmosi, prosím, ano. Děkuji, pane předsedo. Mě mrzí, že tady není paní komisařka. Já jsem jí chtěla poděkovat za to, že přišla. A mám takovou hezkou procedurální otázku, a totiž, já to chápu tak, že v zásadě máme dohodu o té obchodní dohodě mezi EU a Japonskem. Jak dlouho potrvá, než tu dohodu schválí parlament a než bude opravdu uzavřena. A platí, že tu dohodu musí jednotlivě schválit všechny členské státy a pokud ano, pokud rakouský prezident, což je zelený levičák a je proti obchodu, už řekl, že nepodepíše dohodu TTIP, na tomto základě, pokud by rakouský prezident odmítl dohodu podepsat, znamenalo by to, že by bylo po dohodě? A ještě chci říct poslední tři sekundy. Paní Kartendáling nám tady také něco říká, máme různé hypotézy. Prosím vás, pokuste se přesvědčit členy tohoto výboru, že tyhle nesmysly nejsou pravda. To já nebudu teď soudit, ale buďte klidní. Baro, máte slovo. Děkuji, pane, přeji všem dobrý den. Dobře. Především udělám to tež, co paní komisařka. Pokusím se seskupit některé ty věci a potom eh, řeknu něco k těm jednotlivým otázkám. Investice. Za prvé, aby to bylo jasné. My brzy zveřejníme náš postoj k vyjednávání o investicích. Toto je starý návrh, ale v zájmu transparentnosti by bylo v této fázi dobré, kdybychom si udělali rekapitulaci toho, jak na tom jsme u investic. Nebylo to dohodnuto, bude zveřejněn text, nebude to text dohodnutý s Japonskem, protože pořád ještě vyjednáváme. Ale tento text vám ukáže, jak na tom jsme, pokud je o postoj Evropy k ochraně investic a ICS. A uvidíte, že to v podstatě stejné jako to, co už jste viděli. Co bude dál? Paní komisařka vysvětlila rozdíl mezi námi a Japonskem. Náš různý postoj. Budeme pokračovat v jednání. Ta otázka, jestli rada obětuje všechny ostatní výhody jenom proto, abychom měli ICS, to tež platí i pro Japonsko. Obětují všechny tyhle výhody jenom proto, aby měli staromódní ICS? Budeme pokračovat v jednání, víc toho v této fázi říct nemohu. Spolupráce v oblasti regulace. Především, vy jste viděli návrh. Byl zveřejněn. Vidíte, že v porovnání s minulostí došlo k vývoji, jsou tam stejné principy, je to naprosto dobrovolný mechanismus, dobrovolný jak z hlediska eh, toho, jestli vůbec spolupracovat, a i z hlediska toho, co dělat s výsledky spolupráce. Japonsko je velice zajímavý případ. A Japonci o to také mají velký zájem. A to z různých důvodů. Hledají přátele ve světě. Hledají spojence, kteří mají podobný přístup k regulaci ekonomické aktivity. A aby si zajistili tyto spojence, změnili přístup k mezinárodním normám, aby se přizpůsobili nám. A toto je fantastická příležitost pro nás, abychom rozšířili dál to, co považujeme za správné z hlediska regulace ekonomické aktivity. A to ve spolupráci se zemí, která má podobné obavy jako my, pokud je o bezpečnost potravin, ochranu životního prostředí a tak dále. Návrh, který jsme předložili, vůbec nebyl v Japonsku kontroverzní, jak říkala paní komisařka. Japonsko obvykle nemá stejné neformální mechanismy spolupráce. Dělají věci hodně neformálně. Pro ně je to novinka a když je na Punsku něco nového, tak to zůstává nové hodně dlouho. A proto jsme to prostě neuzevřeli. Očekáváme, že se nám to už podaří hodně rychle. Pak úplně jiná kategorie otázka investic. S tím souvisí aky o netarifních opatřeních. Paní komisařka zmínila možná ten nejvýznamnější výsledek, a totiž Japonsko se připojilo ke stejným mezinárodním standardům v automobilovém průmyslu. To byla z hlediska japonská strategická volba. Japonsko vždy přijímalo standardy, ale vždycky si je trošku upravilo, pozměnilo. Takže to znamenalo, že pro naše výrobce je příliš nákladné tam vyvážet. Nicméně i tak máme přebytek automobilovém sektoru ve vztahu k Japonsku. Japonci souhlasili s tím, že se nám zcela přizpůsobí, že převezmou stejné věci jako my, veze změny. V posledních letech spolupráce v Japonsku, s Japonskem v oblasti práce na nových standardech, nových předpisech prošla úplnou proměnou. Naši eh, kolegové říkají, že spolupracuje výborně a předpokládáme, že do dvou let se ty standardy budou zhruba každý rok 10 obměňovat v objemu 10% a za pár budeme mít úplně nové standardy, které budou přijaty na základě spolupráce mezi Japonskem a EU. Japonsko je připraveno udělat víc. Zahájili jsme velice zajímavou diskuzi o bezpečnosti potravin. Japonci měli podobné problémy jako my v minulosti. Různé obavy z bezpečnosti potravin, velké obavy mezi obyvatelstvem, přijímali velice přísné předpisy a tvrdší mechanismy pro prošetřování, ale to je součástí obchodního problému. Nemají to stejné jako my, ale alespoň máme obdobné obavy, obdobné problémy a snažíme se zajistit spolupráci mezi orgány pro bezpečnost potravy, například výměnu vědeckých informací. Chceme rozšířit vědecký základ Chceme, aby to bylo rychlejší, účinnější, abychom měli lepší předpisy a aby bylo snazší dodržovat tyto předpisy. Máme tady dlouhodobý program spolupráce s Japonskem na velice konkrétních věcech a to můžeme dál rozvíjet na základě této EPA. Pokud je o údaje data, dohoda bude obsahovat pouze revizní doložku tři roky po vstupu v platnost, protože paralelně s vyjednáváním jak bylo oznámeno na to minulý týden, už obě strany, jak říkala paní komisařka, téměř dospěly k dohodě a výdaje budou vydávat rozhodnutí o adekvátnosti. A je velice pravděpodobné, že uznáme, že legislativa ochrany o ochraně údajů je ekvivalentní a adekvátní z našeho pohledu a Japonsko udělá to tež uzná, že legislativa EU je v tomto ohledu adekvátní. Na tomto základě nebudou žádné obchodní problémy, eh, pokud jde o toky dat do Japonska a z Japonska. Mohli jsme dát něco do té dohody, ale nakonec Japonsko přijalo legislativu, která je velice podobná té naší, šli jsme touto cestou. Širší otázka toků dat, jak víte, je stále ještě předmětem debaty v komisi. Jak parlament, tak radu to velice zajímá a snad v jisté chvíli předložíme nějaký postoj, až bude mít komise pocit, že můžeme eh, spustit nějakou mezinárodní dohodu, projednáme to s parlamentem a s radou, ale v té dohodě s Japonskem to nebude. Jenom stručně, abych ještě upřesnil tu otázku Helmuta IPI. Kdybychom měli IPI, u této dohody by se to nevztahovalo na Japonsko. Japonsko se dívá do budoucna. Vidí, že pro nás je, pro nás je obtížné schválit IPI, ale je to možné. Pro ně bylo opravdu důležité prostřednictvím této dohody zajistit dostatečnou reciproční otevřenost, aby věděli, že do budoucna se na ně nebude vztahovat něco takového. Takže v podstatě už to, že ta diskuze proběhla, pomohlo nám to dosáhnout jednoho z hlavních cílů, což byla větší otevřenost. A teď rychle ostatní otázky služby a investice. Ano, negativní seznám. My si dál myslíme, že to je naprosto v pořádku. Není to teď veřejné. My obvykle nezveřejňujeme výsledky, které se týkají přístupu na trh, ještě než je jednání uzavřeno. Konkrétně u služeb pořád ještě procházíme tím náročným procesem technického ověřování. Dostatečně dobře známe japonský program, abychom to v principu mohli udělat, ale chceme mít naprostou jistotu, že porozumíme tomu, co si vyhrazuje Japonsko a oni udělají to též ve k nám. Takže to ještě nějakou dobu potrvá. To technické ověření, aby se zjistilo, aby se zajistilo, že jakmile to zveřejníme, opravdu to bude odpovídající. Veřejné služby jsou zřejmě nejsnadnější otázka. My jsme nezměnili svůj přístup, nebudeme ho měnit, Technické vyjádření tohoto přístupu je komplikované, to jste viděli i v debatě s Kanadou v loňském roce, ale kamise, stejně jako loni s Kanadou, rozhodně nebude váhat právně závazným způsobem uvést, že nechceme kompromitovat dodávku veřejných služeb v Evropě a jak říkala komise, Japonsko má stejný postoj. hodnocení vstupu už máme dohodu. Potom to přehodnotíme a podíváme se na ta čísla. Na čísla, která dávají smysl. Takže si nejsem jistý, jestli má smysl vracet se k datům z minulosti. Liberalizace zemědělských produktů 15 let je výjimka. Ve většině případů je to 10 let nebo méně. Proč pro auta 7? Protože Japonsko už udělalo hodně práce na netarifních opatřeních a my jsme prakticky nemuseli udělat vůbec nic. Takže za to je tam nějaká kompenzace. TST a sankce. Až uvidíte mandát, nebo když půjdete na internet a vygooglujete si mandát, tak to tam najdete a uvidíte, že podle našeho mandátu bychom neměli mít sankce. Komise slíbila parlamentu a radě, že zahájíme debatu, na tu debatu se těšíme. Pokud nakonec dostaneme jiný mandát, tak uplatníme jiný mandát, ale prozatím postupujeme podle mandátu, který máme a ne podle něčeho jiného. Takže, jak jste viděli, ta kapitola TST je prostě klasická. Transparentnost v průběhu času přijďte do monitorovací skupiny. Dozvíte se toho mnohem víc. Fukushima. Ta monitorovací skupina představuje evropskou demokracii. To stanoví parlament a pokud to chcete nějak posoudit, tak se to přijďte vyslechnout. Máte tam zástupce. Přesně tak. Naše zástupkyně má spoustu otázek a já se pokouším odpovědět. mě. Není to poprvé, co jsme omezili naše opatření. Rozhodnutí ještě nebylo přijato, rozhodnutí přijmeme, bude vycházet z vědeckého posouzení. Už to nějakou dobu trvá, takže to se předpokládalo ještě dlouho předtím, než jsme věděli, že budeme mít nějakou principiální dohodu. Můžete se k tomu stavit kriticky, ale fakta jsou fakta standard, který přijmeme, je striktnější než obvyklé standardy, protože jsme převzali japonský standard pro radioaktivitu. A to budeme uplatňovat. Problém je v tom, že Japonci říkají, že bychom měli přestat uplatňovat ten přísnější standard a vrátit se k tomu našemu odpovědní ne, a ne u všeho, a ne, než to všechno posoudíme. Vynechal jsem něco? Postup Skončíme, až skončíme. Snad do konce tohoto roku. Jak říkala paní komisařka, budeme hodně pospíchat, abychom dosáhli toho, že na podzim bude rada schopná, příští rok na podzim bude rada a parlament schopný tuto dohodu schválit, aby to platilo od roku 2019. Je to ve vašich rukou. My se budeme snažit váš termín splnit, ale nejsme sami, ale budeme se snažit. Pokud máte ještě něco, zavolejte nám. Velice rádi s vámi ty věci projdeme podrobněji. Takže mnohokrát děkujeme, Mauro. Já myslím, že tuto diskuzi Japonsku nevedeme naposledy. Tím uzavíráme tento bod a uvidíme se ve tři hodiny.